Dear colleagues. Vážení kolegové, dobrý den. Prosím vás o schválení pořadu jednání. Děkuji. Tímto je pořad jednání schválen. Mám zde spoustu krátkých sdělení. 21 jedenáctý se budeme věnovat především PSD 2 a taky IFR, návrhu zasedání výboru v roce 2018 a také koordinátoru, schůzky koordinátorů. 11. 12. se sejdou koordinátoři mimořádně ve Štrasburku a budou diskutovat o bankovním balíčku. Dohodli jsme se, že budeme mít přípravnou schůzku v průběhu týdne, budeme se věnovat měnovému dialogu. Finanční asistence a pracovní skupina se tedy dohodla na dalších krocích. Také koordinátoři se rozhodli, že pozvou generálního tajemníka OECD a také na začátku roku 2018 si nechají představit výroční zprávu. Dnes budeme diskutovat o konzultaci ECB o NPL. Koordinátoři se rozhodli, že o tom budou diskutovat dnes. Také na základě stanoviska právní služby EP a také zvážíme možnou účast na konzultaci veřejné slyšení o PEPS. Tam jsme se rozhodli, že pozveme pět řečníků. Amundi Allianz, Nizozemský penzijní fond, paní Boery, pan Boery pravděpodobně a zástupce BEUK. Mělo by to být tedy genderově vyvážené. Mezi vyzvanými přizvanými experty schválili to koordinátoři návrh usnesení MFR 0478 lomeno 2017 bude zařazen na pořad jednání příští schůzky koordinátorů a rozhodli jsme se nebo dohodli jsme se na dalších aspektech, které se týkají Brexitu. A nyní bych rád přivítal Daniel Nuju, z Evropské centrální banky, je předsedkyně dozorčí rady ECB. Toto je druhé řádné veřejné slyšení v roce 2017, jak s tím počítá nařízení SSS, SSM a meziinstitucionální dohoda mezi parlamentem a ECB. Naposled jsme se sešli 19. června 2017. Evropský bankovní sektor v této chvíli ovlivňuje celá řada věcí a my se tedy těšíme na výměnu názoru. Především se těšíme, že uslyšíme něco o dvou tématech, které jsme identifikovali nejdříve, tedy dodatek k ECB Guidance a za druhé také dohled nad eurozónou a bankovním sektorem ve světle Brexitu. Budeme mít také diskusi in kamerám, já k tomu také řeknu pár slov. Protože jsme diskutovali také na úrovni koordinátorů omezení rizika a podpora pro ekonomický růst. To obojí je velmi pozitivní, ty, zvané, ty takzvané non-performing exposure klesají jak v EU, tak i v nejvíce zasažených členských státech. Problém zatím ještě není vyřešen a jak říkal prezident ECB Mario Draghi, potřebujeme společné úsilí bank, dohlížitelů, supervizorů národních orgánů, abychom vyřešili toto téma. Výbor Econ chce pozitivně přispět a také konstruktivně k tomuto společnému úsilí. A vítám další opatření, které jsou uvedena v akčním plánu, který přijal ECOFIN v červenci a v nedávném sdělení komise. Nové addendum, které SSM uvolnilo ke konzultaci, bude součástí tohoto společného úsilí. Ale, a to je kontroverznější, jde nad rámec instrukcí nebo tedy návrhu rady a komise. Myslíme si, že limity uplatněného rámce by se měly vztahovat pouze na obezřetnostní účely, protože určitě je to právem supervizora, ale v současné podobě to addendum překonává nebo jde za rámec těchto pravomocí, protože zavádí obecná pravidla platná pro všechny banky. A to je možno udělat pouze změnou legislativy, novelou. My jako spoluzákonodárci jsme požádali o formální stanovisko naše právní službu, která dospěla k závěru, že pravomoci, které mají kompetentní orgány, závisí na dohlížených bankách a přijímaná opatření se týkají pouze těch individuálních bank, tak zmíněné addendum uvádí ještě další povinnost pro banky, která jde nad rámec současných pravidel. Vychází se z judikatury, která ukazuje, jak přesné vymezení výjimek, které jsou také trošku vágní, pokud je o soulad, jaké to má právní dopady a jak mění možnost, která je stanovena v článku 3, jít dobrovolně za rámec stanovených pravidel Mění se to vlastně v další obecná pravidla, která jsou uplatnitelná pro všechny banky. Závěr je, že pilíř 1 pilíř 2 by měly zůstat plně odděleny a v tomto případě tomu tak úplně není. Potom tam může být backstop, který může být eh, stanoven pouze legislativou a to ještě tedy zvyšuje ten zmatek. Na základě meziinstitucionální dohody bychom rádi konstruktivně přispěli ke zlepšení tohoto adenda, aby bylo v souladu s pravomocemi supervizora, což znamená především hodnocení portfolia NPL, které bude specifické pro konkrétní banky a také na základě dialogu s institucemi, kde to bude nutné z obezřetnostních údělů, účelů, další opatření podle pilíře 2. Těšíme se na konstruktivní a otevřený přístup SSM. Doufáme, že bude otevřený změnám adenda, aby nedošlo ke zbytečným meziinstitucionálním konfliktům. Pak jsou zde další poznámky, které se týkají obsahu ke kterým se já osobně ještě vrátím, až si vezmu slovo. Ale než dám slovo vám, tak bych rád řekl ještě pár věcí. Myslím si, že by bylo zásadní dobře vyjasnit zásoby a toky. Hovoříme také o nově vytvořených půjčkách, jak uvedly komise i rada, aby nedocházelo k žádné zpětné působnosti. A konečně myslíme si, že po té konzultaci, která bude ukončena 8. prosince a potom vstoupí v platnost 1. ledna, máme pocit, že ten čas je příliš krátký a doufáme, že SSM si sám dá dost času, aby se zamyslel nad impulzem, který vyplyne z konzultací a také, že bude dost času pro banky, aby se připravili na tyto nové instrukce. V každém případě by bylo velmi užitečné provést hodnocení dopadu, aby se plně posoudil dopad těchto opatření. Děkuji, máte slovo. Yes. Good morning everybody, Mr. Chair. Dobrý eh, den, dámy a pánové, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem ráda, že dnes eh, tady opět mohu s vámi diskutovat o práci ECB v oblasti dohledu. Chci se měřit na čtyři témata. Je to přeskum nařízení SSM, nesplácené úvěry, za třetí příprava na Brexit a za čtvrté výsledky našich zátěžových testů za rok 2017. Nejprve tedy přeskum nařízení SSM. My vítáme pozitivní hodnocení komise, zejména to, že se zlepšila efektivnost bankovního dohledu v eurozóně a že ten rámec dohledu je teď eh, harmonizovanější. Stejně tak eh, ta zpráva ale zahrnuje i určitá doporučení k zlepšení, které teď velmi pečlivě posuzujeme. A vzhledem k tomu, že některá z těch doporučení se týkají fungování SSM obecně a také proto, že by jejich praktické provádění mělo nějaké právní nebo provozní implikace, tak to hodnocení ještě pořád eh, probíhá. Teď mi dovolte, abych se věnovala nespláceným úvěrům NPL NPL zatěžují bilance bank, což je velmi eh, nepříjemné eh, v době velmi nízké ziskovosti bank. Ale co je důležitější, je to, že nesplácené úvěry brání bankám poskytovat úvěry produktivní části ekonomiky, což zase omezuje investice a hospodářský růst. A v tomto kontextu eh, jsme řešili v naší práci kvalitu aktiv a proto jsme si stanovili klíčové priority. Náš přístup eh, se týkal celé eh, eurozóny. Chtěli jsme, aby v rámci bankovní unie platili pro všechny stejné podmínky. Myslíme si, že banky by už neměly být posuzovány na základě své státní příslušnosti, přestože národní legislativa na ně i nadále má eh, velký vliv. A jako první krok jsme zveřejnili kvalitativní pokyny pro oblast NPL a v souladu s tím jsme banky požádali, aby přijali ambiciozní, ale realistické a důvěryhodné strategie pro řešení nesplácených úvěrů. Naše iniciativy začaly nést své ovoce. V posledním roce mm, bankovní instituce vyvinuly velké úsilí pro to, aby snížily svůj objem nesplácených úvěrů v celé eurozóně a ty se snížily o 142 miliard euro na 995 miliard v druhém čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným čtvrtletím v roku 2016. Samozřejmě v mnoha případech je potřeba v této práci ještě pokračovat. V s naším mandátem ECB chce eh, přijmout eh, přístup eh, do budoucna, který bude proaktivní a který bude řešit eh, rizika na základě poučení z minulosti. Od toho okamžiku, kdy jsme zveřejnili tyto pokyny pro banky týkající se nesplácených úvěrů, jsme začali pracovat také na dalších opatřeních, jak tuto problematiku vyřešit. Vždycky jsme velmi transparentně eh, zveřejňovali všechny údaje o naší práci, zahájili jsme konzultace, už v září 2016 a chceme, abychom nejprve vytvořili praktiky pro vytváření rezerv. E, je potřeba zaměřit se ne pouze na ty stávající NPL, ale samozřejmě zabránit tomu, aby nedocházelo k vytváření e, nesplácených úvěrů v budoucnosti. Teď je proto správný e, čas, protože Teď máme velmi příznivé ekonomické podmínky v Evropě. Musíme tuto dobu využít a přijmout opatření týkající se budoucnosti, protože eh, ekonomický cyklus je teď příznivý. A v souvislosti s tím jsme eh, už zveřejnili návrh Adenda pro tyto naše pokyny týkající se NPL. Ehm, to jsme zveřejnili 4. Eh, října. Zaměřuje se to na praktiky nebo postupy pro vytváření rezerv na nové nesplácené úvěry od roku 2018. Návrh Adenda navrhuje, aby nezajištěné úvěry byly plně kryty po dobu dvou let od okamžiku, kdy jsou klasifikovány jako nesplácené. Toto očekávání by se vztahovalo na všechny nové nesplácené úvěry, které budou klasifikovány jako nesplácené od ledna 2018, což je v souladu s těmi již zveřejněnými eh, pokyny. Ale samozřejmě je ještě možné to po výsledcích eh, konzultací to změnit, pokud eh, vznikne dojem, že by všechno <clears throat> nebylo dostatečné. Chtěla bych také zdůraznit, že toto addendum, po té, co bude přijato, spadá, nebo je součástí dohledového mandátu a pravomocí ECB. Je to nástroj v pilíři 2, který předpokládá, že budou přijímána vhodná dohledová opatření na základě hodnocení jednotlivých případů. Žádná automatičnost se na tyto případy stávat nebude. Addendum tedy vyjasňuje v zájmu transparentnosti a také s cílem zajistit eh, rovné podmínky pro všechny, jaká budou očekávání ze strany dohledu ohledně vytváření rezerv pro nesplácené úvěry. Jak banky, tak i další interesné strany nás pravidelně žádali o to, abychom tuto situaci vyjasnili. Od našeho založení jsme velmi transparentně informovali o našich očekáváních, o různých témat, včetně u těch které jsou nezávazné a kvantitativní. Například bych se mohla zmínit o doporučeních ECB, o e, distribuci dividend. Toto, tento výklad e, týkající se adenda byl nedávno potvrzen Evropskou komisí, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by to znamenalo, že SSM, na rozdíl od jiných důležitých dohledových orgánů ve světě, by neměl vhodný nástroj pro to, jak vyjadřovat dohledová očekávání u klíčových eh, faktorů, které souvisejí s evropským bankovním systémem. Jak také uvedl eh, předseda euroskupiny ve své tiskové konferenci v pondělí, tak eh, tento postup podporuje i euroskupina. <clears throat> Také je to v, závěru, závěr, v souladu s závěry rady, které byly přijaty v červnu ale rada také zdůrazňovala, že by se měly zlepšit ty pobídky pro to, aby banky vyřešily své nesplácené úvěry. Dovolte mi, vám také připomněla, že v zájmu transparentnosti, abychom získali více připomínek od zainteresovaných stran, jsme ještě nepřijali žádné rozhodnutí, kromě toho, že jsme spustili veřejné konzultace o tomto adendu. No, veřejná konzultace proběhne, no, probíhá, skončí 8. prosince, teprve poté ECB eh, velmi pečlivě zváží všechny připomínky předtím, než eh, přijmeme finální text eh, Adenta. A teď mi dovolte, abych se zmínila o přípravách na Brexit. Od okamžiku, kdy se Spojené království rozhodlo vystoupit z Evropské unii, SSM vedl nepřetržitý dialog s bankami, které tím budou postiženy. Je to přibližně 50 bank, které se přímo obrátily buď na ECB nebo na národní dohledové orgány v některých eh, případech je několikrát. Několik velkých mezinárodních bank, které působí v eurozóně, eh, a to z Spojeného království, tak eh, přistoupily k vytváření svých nouzových plánů. Několik bank také předložilo několik formálních žádostí o vydání licence nebo prodloužení eh, svých licencí. To se teď posuzuje ze strany ECB a nebo národních kladových orgánů. My ale máme obavy z toho, že některé banky ještě pořád odkládají své konečné rozhodnutí o restrukturalizaci svých operací, protože si chtějí udržet všechny možnosti otevřené a ECB eh, e identifikovala některé nedostatky týkající se přemístění některých bank vzhledem k tomu, že se tady začíná projevovat tendence vytvářet prázdné schránkové banky v bankovní unii a ty se příliš opírají o služby, které jim poskytují různé finanční instituce ve Spojeném království. Vidíme tady také trend k tomu, jak přesunovat bankovní aktivity na investiční firmy nebo na pobočky ve třetích zemích, které nespadají do dohledu SSM a to by potom mohlo vést k roztříštěnosti dohledu a k možnostím regulační arbitráže. Významné banky v eurozóně, které operují se Spojené království, také eh, pokračují se svými přípravami. Nicméně ECB si myslí, že je potřeba, aby tyto přípravy se zrychlily a budeme i nadále pobízet banky, aby eh, zrychlily přípravy. Nedávno jsme také eh, dokončili analýzu citlivosti rizika úrokových sazeb Eh, to bylo součástí našich zátěžových testů v roce 2017. Podobně jako v loňském roce, tak i v tomto roce by výsledky těchto zátěžových testů měly být použity při rozhodování v SREP. Podrobné výsledky byly zveřejněny na našich webových eh, stránkách. Jsou tam asi tři hlavní závěry, o které bych se teď chtěla s vámi podělit. Za prvé, eh, Riziko eh, úrokových sazeb je dobře pokryto <clears throat> a zajištěno. V průměru eh, je možné říci, že náhlý vzrůst úrokových sazeb by měl pozitivní dopad na eh, čistý příjem bank a měl by pouze mírně negativní dopad na současnou hodnotu bilancí. Je také potřeba si uvědomit, že banky v eurozóně jsou Eh, ve velmi odlišné situaci, což je eh, velmi dobře, protože to znamená, že nebude docházet ke koncentraci rizik. Druhé zjištění je to, že spolehat se na stabilitu předpokladů bank o schování jejich zákazníků by se mohlo změnit. To jsou všechno předpoklady, které byly založeny na chování vkladatelů v období, kdy úrokové sazby klesaly. Je možné, že eh, zákazníci začnou jednat jinak, až začnou úrokové sazby stoupat. My teď eh, pravidelně vedeme dialog s bankami, abychom posoudili, jak k tomu přistupují. A bylo také potvrzeno, že eh, banky využívají velmi významně derivativa pro zajištění rizik a aby byli ve strategické pozici. A naší prioritou je teď posoudit eh, riziko, které tím vzniká a zajistit, aby banky měly solidní rámec pro posuzování a rizik týkající se těchto cených papírů. To je tedy eh, ode mě všechno a samozřejmě se těším na vaše otázky a připomínky. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. Doufám, že během tohoto dialogu budete moci eh, zareagovat na některé ty naše připomínky ohledně eh, toho eh, mechanismu, který vlastně přimění ta očekávání v právní dopad a potom z toho bude obecné ustanovení, protože jestli tady bude automatičnost, jak jste říkala, a tady se říká o vhodných opatření, k kterým se přistoupí po posouzení. Ano, to je v pořádku, ale eh, to je to, co je v textu. Já si myslím, že tady je určitě prostor pro zlepšení a proto očekávám to také od SSM. A nyní jako první řečník pana Rosaty. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám, paní Nui, za tento přehled o adendu eh, k pokynům k NPL. Ten můj první dotaz by byl ohledně závazné či nezávazné povahy tohoto adenda. Eh, chtěl bych eh, zareagovat na to, co řekl pan předseda, že není úplně jasné, do jaké míry to není závazné, protože i když to bude nominálně nezávazné, tak když si pročítáme toto adendum, tak tady ukládá určité povinnosti bankám. My jsme si vyslechli názor právní služby parlamentu, který eh, řekl, že eh, takovýmto způsobem by bylo komplikované akceptovat eh, addendum, protože Single Supervisory Board nemá pravomoce v této formě. A druhý dotaz. Vidíte riziko, že tento druh kvantitativních ustanovení Eh, může mít eh, procyklický dopad na banky, především eh, v období krize. A pokud se dostaneme do další krize, tak to může vést k tomu, že banky budou, bude tedy tam povinnost, aby akumulovali a potom nebudou moci poskytovat úvěry. A potom třetí dotaz ohledně eh, bankovní unie. To je spíše obecná otázka. Evropská komise eh, přijala sdělení ohledně dokončení bankovní unie a požádali Evropský parlament a radu, aby eh, k tomuto schválili kroky, tak aby se implementovalo rozhodní o schématu Eh, pojištění vkladů. Víme, že tady existují eh, určité problémy s eh, přijetím tohoto na radě a my bychom chtěli vědět, jakým způsobem by se tady toto schéma pojištění vkladů mohlo urychlit. Doufejme, že během dnešního slyšení vyjasníme určité otázky, eh, především to, o čem hovořil pan předseda, eh, tedy mm, ta, aby tam nebyla automatičnost, eh, dohled a tak dále. A také zároveň vyřešit otázku pana předsedy. Já to zatím vidím tak, že to je to, co, v tom, to, co je v tom stávajícím textu. Ale mnozí to vidí jinak, eh, tak jsem eh, došla k závěru, že ten návrh textu by se měl zlepšit a určitě by se měl zlepšit. Mm, takže to vysvětlení by asi nebylo eh, nejvhodnější tady v tomto kontextu. Tak vyčkejme na reakce A samozřejmě budeme, vezmeme si k srdci eh, velmi seriózně eh, všechny ty eh, právní rady, které k tomuto dostáváme. Ale důsledkem, jestliže v prosinci začátkem roku my budeme mm, to řešit o Vánocích v rámci ECB, bude pro nás komplikované. To, co jsme se dozvěděli, tak První leden 20, 2018 není úplně ideální datum, takže já eh, požádám eh, kolegy z dozorčí eh, rady, já mohu navrhnout, abychom měli více času, abychom mohli vzít v potaz připomínky, které dostaneme. Bude-li to mít procyklický dopad? Já si to nemyslím, protože nyní je asi komplikované eh, pro občany, kteří trpí nezaměstnaností, eh, občané mají eh, problémy, ale asi to pro ně není tak úplně dobře pochopitelné, ale na základě statistik ECB, e a jsou to velmi dobré statistiky, že se nacházíme v dobré ekonomické situaci a musíme využít tady tyto dobré hospodářské podmínky. Bylo by pro banku velmi složité a pro ekonomiky a pro evropské občany, abychom nebyli připraveni na tu další krizi. My víme, že bude další krize, nevíme, co to eh, zahájí, ale bude další krize. A je důležité, abychom se poučili z těch předchozích krizí, až nastane ta další krize. A to je velká výzva. protože to riziko tady samozřejmě je. A potom, co se týče dokončení bankovní unie, konkrétně jaké kroky bychom měli učinit a já osobně si myslím, že teď je to eh, správný moment. Například bych řekla eh, Banco Popular, kdyby to e, nepřevzal Banco Santander, že navrátí se e, vklady a je to pod kontrolou Evropy, ale e, portugalské schéma pro pojištění vkladatelů bylo toto schéma ustaveno, ale vkladatelé ty částky nedostali, takže tak by to nemělo být, ale já se vrátím k tomu faktu, že komise přistupuje k iniciativám eh, tak, by se eh, rozblokovala politická jednání eh, proto, abychom zabránili pokroku v této oblasti. Ale já opravdu doufám, že budeme o těchto otázkách dále hovořit, protože je velmi důležité, abychom dokončili bankovní unii, abychom eh, získali důvěru vkladatelů a to je eh, opravdu podmínka pro skutečně integrovanou eh, bankovní unii. Pan Rosaty myslel asi tu procykliku v případě, ne nyní, ale v případě, že to nastane. Možná na to potom můžete odpovědět, to je to, co on měl na mysli. Eh, Peres. Pervanč Beres. Děkuji. Kolega Pedro Silva Pereira se vrátí ještě k otázce NPL. Děkuji k tomu vyjasnění, které jste přinesla ohledně našich interpretací. Některé nebyly přesné. Ještě třeba vyjasnit eh, vstup v platnost a jak se to bude uplatňovat na rezervy a toky. To jsou věci, které budeme muset vyřešit, eh, aniž bychom tedy ještě čekali na výsledek konzultací. Myslím, že by to byla velmi užitečná informace. Ráda bych se zeptala na otázku revize dohledových agentur ESA. EBA hodně zasahuje do kompetencí orgánu, za který jste zodpovědná. Takže jak se díváte na vztah mezi regulací a supervizí, dohledem, tak jak je to navrhováno ze strany komise a fungování SSM a EBA v interakci. A dále zde mám otázku ohledně metody, kterou uplatňujete, pokud jde o hodnocení banky Pokud jde tedy o banky, likely to fail, které jsou pravděpodobné, že tedy zkrachují. Jak je hodnotíte, jak se díváte na možnost rekapitalizace banky či ne? A na celý proces byla zahájena celá debata o podmínkách takovéhoto hodnocení. Děkuji v každém případě za vaše hodnocení toho, co by mělo vyplynout z EDIS a z té připomínky, že potřebujeme fully fledged EDIS in the end, protože z našeho hlediska vzdělení komise v této věci nepřispívá k tomuto tedy plně flexibilnímu nebo tedy plnému pojištění. Pokud jde o EBA a vůbec eh, dohledové agentury, já bych měla říci, že EBA byla rozhodně důležitá při tvorbě single rulebook a vytvoření větší harmonizace v Evropě. Bez agentury EBA nebo bez eh, její definice nesplácených úvěrů by to komplexní hodnocení z roku 2014 nebylo možné. My určitě potřebujeme agenturu EBA, pokud jde o single rulebook, protože tam eh, je zajištěna konzistentnost, rovné podmínky. Kdybychom zde neměli žádné regulační vedení ze strany EBA, tak bychom museli mít 19 různých eh, týmů advokátů, kteří by posuzovali 19 různých právních rámců a to je velmi eh, drahé a není to efektivní. Ale máme jisté obavy, pokud jde o návrhy EBA, protože EBA není jako ESMA, která by mohla být supervizorem pro Unie kapitálových trhů, EOP je zase v jiné situaci. Pak máme, to je tedy další dohližitel na evropské úrovni vedle EBA. My máme pocit, že by tam mohl vzniknout jistý zmatek mezi těmito a agenturami že se tam také hovoří o nepřímém dohledu v tom návrhu. My eh, zase úplně nechceme, aby došlo k centralizaci eh, dohledu na úrovni správní rady EBA. To si myslíme, že by vedlo k neflexibilitě a také k neefektivitě procesu plánování. Také podporujeme současnou situaci, pokud jde o zátěžové testy společný přístup eh, na rám, v rámci celé Evropské unie na poli EBA. Bylo by to tedy schváleno dozorčí radou EBA jako v současné době Určitě je to tedy úkol dohležitele, není to úkol pro nějaký malý výbor, který není zapojen do dohledu. Komise už eh, tedy od nás slyšela, že si nemyslíme, že by toto bylo nejlepší řešení obecně. Eh, pokud jde o eh, změny zprávy, tak my vítáme ten výstup, který by dosáhl evropštějšího přístupu. Jan, si nejsem úplně jistá, jestli šéf EBA má hlasovací právo, to si myslím, že by se mělo vyřešit jako první, je to důležité, aby měl hlasovací právo. ECB je sice evropská agentura, která je zodpovědná za dohled nad eh, důležitými institucemi v eurozóně, ale nepočítá se s tím, že by vstoupila do dozorčí rady EBA. Pokud jde o obezřetnostní rekapitalizaci, to je ten váš poslední bod. Klíčové body, tak jak jsou vysvětleny v legislativě a také ve vysvětlení komise, je, že toto, tato rekapitalizace by měla vyústit eh, v životaschopnou instituci po, tu, po té rekapitalizaci. Nemělo by to jen pokrývat ztráty, minulé ztráty. Já si myslím, že tady nejde o principy jako takové, ale o používání toho rámce a to je třeba více ještě vyjasnit, a myslím si, protože je to komplikované, je to dlouhé a to není dobré když banka dlouho čeká, než bude schválena veřejná rekapitalizace. Ta nejistota není dobrá pro banku, pro, banku, pro investory ani pro vkladatele. Takže funguje to, bylo to testováno pro řadu bank, ale bude to podle mého názoru lepší, kdyby to fungovalo trošičku rychleji a ta metodika byla lépe vyjasňována. Děkuji, Ashley Fox. Thank you, President, and good morning, madam. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, paní Nui. Já mám na vás čtyři krátké otázky. Za prvé, jaký dopad bude mít eh, zadlužení ve výši 5% na eh, úvěrování. To souvisí samozřejmě s tím, jestli nám podaří financovat reálnou ekonomiku. A za druhé, děláme si obavy z nezamýšlených dopadů eh, pravomocí v oblasti moratoria. Delší lhuta než ty globálně navržené dva dny by mohlo vést k tomu, že subjekty ze třetích zemí by mohli využít této situace. Za třetí, prodloužení moratoria by mohlo vyslat negativní signály trhu a mohlo by ohrozit finanční stabilitu. Souhlasíte s tím, že to omezení na dva dny je vhodnější. Za třetí, a to se týká nesplácených úvěrů, souhlasíte eh, s Sandrem Lunesem, který ve své zprávě o bankovní unii říká, že členské státy a banky samotné mají hlavní zodpovědnost za to, aby vyřešili nesplácené úvěry. A ještě k jinému tématu. ECB prohlásila, že bude provádět Evropské středisko pro fintech. Mohla byste nám vymys, eh, popsat ty implikace, protože by mohly nastat problémy se schvalováním. Jak eh, víte, při vyjednávání o Bazileji 3 nebyla Evropa aktivním zastáncem většího využívání toho eh, poměru zadlužení, ale ta jednání k tomu dospěla i tak a nakonec je možná dobře, že máme různá měřítka pro měření kapitálové přiměřenosti. Včetně tedy toho té míry zadlužení. Na Evropské banky jsou na tom dobře. 5% zatím nebylo tím eh, požadavkem na kapitál. Je možné, že se to tím stane. Průměr je 15,1% u těch eh, systémově významných bank, které, nad kterými máme dohled. Takže tady nezaostáváme. zamýšlení eh, důsledkem moratoria, když jsme o tom diskutovali, z Elke Koenig SRB, tak ona zastávala názor před tím prvním případem, což bylo Banko Popular, že je to nástroj, kterému se dohledové orgány nevyhnou. Já jsem to, si to také myslela, ale od té doby jsem svůj názor eh, trochu změnila vzhledem eh, k Banko Popular, protože se mi zdá, Možná, že i Elke, ale ona vám to řekne, kdyby s tím nesouhlasila. Že zavést to moratorium před likvidací banky je důležité pro SOB, ne pro SSM. Je samozřejmě obtížné to dělat uprostřed týdne, A možná, že by bylo lepší, kdyby se někdy podařilo čekat například až na pátek s tím oznámením toho, že ta banka se dostala do situace, kdy asi eh, se zhroutí, <clears throat> protože tam mohou být nějaké strukturální problémy, nesplácené úvěry a také problém s likviditou. A v tom okamžiku je potřeba tu banku v nějakém přesném okamžiku eh, uzavřít. <clears throat> Já vím, že to je delikátní věc, musí to být krátká lhuta, ale v konečném důsledku je to více v zájmu SOB mít nějaký čas na řešení těch problémů. Pro nás to je jasné, v okamžiku, kdy ta doba nastane, tak my to musíme vyhlásit, protože když nebude moratorium, tak si nemůžeme dovolit, že ten první zákazník, který vstoupí do té banky, bude mít lepší Eh, s ním bude zacházet lépe než s těmi, kteří přijdou po něm. To je ta zásada rovného zacházení. Vy navrhujete, aby tu hlavní zodpovědnost měly členské státy. Tak to je. Nicméně toto jsou i otázky, které jdou nad rámec dohledu, protože to se odvíjí od toho národního legislativního rámce, proto my trávíme tolik času tím, že analyzujeme ten právní rámec ve členských zemích, abychom mohli porovnávat, co funguje dobře v jedné zemi a co nefunguje, co se musí změnit. Takže ano, značná část tohoto problému se týká analýzy mm, legislativy. A postupně se to mění. Členské státy ten rámec postupně mění. Děkuji, pane předsedo. Tři body, tři otázky pro paní Nui, které ještě jednou děkuji za to, že nám předala svou moudrost a své informace. Za prvé, hovoříme o bankovní unii. Chceme ji, přejeme si v eurozóně. Jinak eh, zde nebudou eh, výhody pro populaci, nebude zde jistota. Ale možná de facto ustupuje. Eh, Banco Popular se nechal koupit španělskou bankou. Dvě italské banky zase byly koupeny italskými bankami. Počet eh, těch toků přes hranice v rámci EU, banky, které se přesunuli do jiných členských států nebo tedy vyslali do, do členských států své zástupce, tak eh, to je počet, který je na ústupu. Máme pocit, že je to tedy na ústupu. Znepokuje vás to? Druhá otázka Edis, o tom už jsme hovořili, já se předávám ke dvěma předřečníkům. A musím říct, že jsem také znepokojen. Vy říkáte, že jste spokojena, že komise odblokovala situaci. Vy si myslíte, že situace je odblokovaná? Vypadá to spíš jako nějaká další snaha skrýt realitu. Nedaří se završit bankovní unii, protože zde není spoluzodpovědnost. Při situaci, kdy se tedy naplňuje riziko a o to právě jde. Takže souhlasíte, alespoň tedy s tím novým rytmem, který, jak se předpokládá, je stanoven, protože důvěra se ztratila. Za pět let nám třeba zase řeknete, proč se to neodloží o dalších pět let. To je tedy věc, kterou bych chtěl říci. Za třetí, NPL. Já tady, vážená paní, nehovořím jako v nějakém kabinetu pro bankovní výzkum. Já tady hovořím na poli parlamentu, hovořím tedy za evropské občany. To je jediný lobbying, který tady děláme. Můžete to dělat, jak chcete, je mi jedno, jestli budete mít nařízení nebo já nevím co, ale už nemůžeme riskovat, že budeme mít znovu takovou krizi, jako jsme měli ve finančním systému. Já plně souhlasím s prezidentem, který říká jedna věc, to jsou ty rezervy, to musíme vyřešit. Na druhé straně zde máme ty budoucí toky a musíme udělat vše, abychom tomu zabránili, abychom se tomu vyhnuli, protože jsme tady kvůli občanům. Děkuji, otázka a teď odpověď. Děkuji. K tomu prvnímu body potřebujeme další konsolidaci evropského bankovního sektoru. Potřebujeme na tom dále pracovat a zatím to ještě probíhá. Zatím máme 19 národních bankovních sektorů, které jsou eh, teď dohlíženy a řešeny eh, těmi orgány, těmi národními orgány, takže tím vznikne lepší rámec eh, pro přeshraniční fuze. Potřebujeme konsolidaci pro bankovní sektor v Evropě. Je zde příliš mnoho bank, příliš mnoho bankovních služeb, takže budou určitě fúze a mohou být i přeshraniční. Není úkolem dohledu, dohledového orgánu rozhodovat o tom, které fuze jsou dobré a které ne, aby podporovali některé a jiné zase ne. Takže investoři a tržní aktéři rozhodnou, které Fúze dávají smysl, ale v SSM chceme jednat především tak, abychom zabránili regulačním či dohledovým překážkám těch přeshraničních fúzí. Budeme vytvářet podmínky, abychom do budoucna podporovali přeshraniční fúze. Já myslím, že jdeme správným směrem, možná pomalu, ale určitě jdeme správným směrem a postaráme se o to, aby byly odstraněny překážky, které spozorujeme v těch přeshraničních eh, fúzích. Jinak vidíme, že potřeba kapitálu se určitě bude uspokojovat nejen v rámci národních hranic, ale i v rámci eurozóny. Pokud jde o EDIS, tak alespoň eh, se to hýbe, mluvíme o tom snižování rizika musí proběhnout eh, zároveň eh, se zvýšením solidarity. Ale už jsme bankovní unii SSM, SRM poskytli hodně velké snížení rizika. Tu musíme vzít v úvahu. Ten legislativní balíček eh, NFRS, TILAK ten konec vlastně balíčku Bazilej 3 to také jde tím správným směrem, takže myslím, že jasnější už to být nemůže. Já si myslím, že teď je ta pravá chvíle a čím dříve budeme schopni jít eh, cestou plné solidarity a evropského systému pojištění vkladů, tak eh, tak eh, to bude lepší ale když budeme mít takový ten komplexní obrázek, určitě to bude užitečné. NPL, ano, o tom také hovoříme, hovoříme o těch tocích, ne o těch stávajících eh, NPL. Musí to být v tom adendu možná řečeno ještě jasněji. Hovoříme o těch nových nesplácených úvěrech. Děkuji, Matt Carty. Eh. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat jen doplňující otázku ke třem věcem. Za prvé je to hypotékový skandál v Jirsku, kde se ukázalo, že největší jirská banka, která má být pod dohledem, v podstatě jednala nelegálně, aby Eh, získala nebo neoprávně získala miliony od zákazníků. Mě by zajímalo, jak byste vyhodnotila jednání Jirské centrální banky, jestli ta k tomu přistoupila dostatečně tvrdě jestli má dostatečné pravomoci pro to, aby mohla vyšetřovat eh, tyto aktivity, pokud k tomu dojde u těch bank, které spadají do jeho dohledu. A za druhé, mám jednu poznámku týkající nespásených úvěrů a vytváření rezerv na ně. Souhlasím eh, s určitou kritikou týkající se SSM eh, v této oblasti, tím, že se tady nedostatečně zohledňuje rozdíly, eh, rozdíly mezi členskými státy. SSM odkazuje na nařízení a směrnice o kapitálové přiměřenosti což by mohlo znamenat, že zákonodárci by eh, potom měli mít eh, možnost spolurozhodovat. To se netýká pouze tohoto návrhu, ale také pokusy komise a dalších o to, aby se využily veřejné finance pro rekapitalizaci a snížil se objem nesplácených úvěrů. Evropský parlament by tedy měl mít dohled, kontrolu nad eh, tím, jak se řeší tato otázka, protože si to bude vyžadovat i politická rozhodnutí. Není to jenom čistě Eh, úřednická záležitost. A na závěr, jak víte, zákonodárci nedávno dosáhli dohody o CRR a přechodném období. A podle nás to prakticky povede k odkladu IFRS o dalších eh, pět let. Mě by zajímalo, co si myslí SSM o této dohodě. Chci se vás zeptat, jestli si myslíte, že to obsahuje eh, nějaký element obezřetnosti a jak by se k tomu mělo přistupovat. Děkuji vám nejprve k těm té bance Irish Tracker. Asi bych to měla eh, dovysvětlit pro zbývající v tomto sále. Je to ještě pozůstatek finanční krize, kdy Eh, irské banky prodaly úvěry, které byly, se odvíjely od té sazby refinancování hypoték a když potom začaly klesat úrokové sazby, tak ty marže u těchto úvěrů byly čím dál tím méně atraktivní, některý je negativní, což samozřejmě mělo negativní vliv na ziskovost bank. A ta reakce tehdy, eh, která byla špatná, eh, bylo snažit se přesvědčit zákazníky, aby kupovali jiné, ziskovější produkty a velmi často to byly produkty, které eh, eh, nespadaly do těch smluvních eh, záležitostí se zákazníky. Nicméně ECB má na starosti pouze obezřetnostní dohled. Zbývající část těch dohledových úkolů spadá pořád do pravomocí národních orgánů. A někteří si myslí, že tím banky nesplnily své smluvní povinnosti vůči zákazníkům. A že to je tedy věc padající do ochrany spotřebitelů. Což tedy by měla být na starosti Jirská centrální banka, ale ne ECB. Samozřejmě, že když jsme svědky toho, že banky mají problémy s ochranou spotřebitelů, tak je to určité varování pro obezřetnostní dohled, že to jsou banky, které pravděpodobně mají problémy s řízením, s interními kontrolami a je potřeba jim věnovat více eh, pozornosti. Takže ano, jsou tady důsledky i pro obezřetnostní dohled. Nicméně nespadá to do úplně naší eh, kompetence. Co se týče nesplácených úvěrů, já beru na vědomí, že se k tomu stavíte eh, kriticky. Méně zástupce guvernéra Jirské centrální banky eh, vede tuto práci, protože podle nás Jirsko odvedlo vynikající práci při řešení tohoto problému. Měli bychom se také poučit těchto úspěšných eh, postupů a použít je jinde. A my vítáme jakýkoliv příspěvek do té diskuze o tom, jak by se měl řešit ten problém nesplácený úvěr, protože to je vážná věc v Evropě. A co se týče odkladu eh, implementace IFRS, já eh, už v dohledu pracuji více než 40 let a spolupracuji s bazilejským výborem už od začátku 90. let, byla jsem členkou toho výboru a Já vždycky požaduji pokrytí nejenom těch už vzniklých ztrát, ale samozřejmě i pokrytí těch budoucích očekávaných ztrát, což je logické, když máte ty modely pro výpočet kapitálové přiměřenosti, tak tam musíte zahrnout ty očekávané ztráty. A to, že se to vyžadovalo tu krizi eh, a dalších deset let, aby se něco konečně navrhlo v oblasti účetnických standardů, tak eh, to je podle mě velmi dlouhá doba. Další odklad není vítaný, ale my jsme nuceni uznat, že v té obezřetnostní části bude potřeba to postupně začít eh, zavádět. Ve zbývající části mohu říci, že tam to nepodporujeme, ale u toho úvodního toho, v té úvodní části to musíme udělat tímto způsobem i přes mou netrpělivost. Děkuji. Marko Vali je další na řadě. No, děkuji, pane předsedo. Jako první bod chci paní Nui pohovořit o otázce stanoviska právní služby parlamentu. Vím, že jste ho dostala včera, takže na to potřebujete ještě čas, abyste si ho pročetla, ale je důležité pokusit se pochopit, jaké jsou kompetence ve vašem mandátu. V případě, že byste potom měli uplatňovat eh, citlivá pravidla, jako je jako jsou tato, tak je nutno větší zapojení institucí. Já si nemyslím, že můžete jít nad rámec svého mandátu. K tomuto bodu se tedy ještě budeme muset vrátit a společně se podívat na to, jak případně uplatnit jisté normy, které nemůže uplatňovat pouze regulátor a dohled. Pokud jde obecně o otázku nesplacených úvěrů, tak tento přístup mezinárodních regulátorů neustále zdůrazňovat tento argument, tuto záležitost, to poškozuje trhy a především trh z NPL je teď v delikátní situaci, v delikátní fázi, protože banky se snaží uh, řešit tyto nesplácené úvěry, snaží se zabránit velkým ztrátám. A pokaždé, když vy vypustíte citlivou informaci pro trh eh, na toto téma, tak eh, vyvoláte pokles cen, a to jak akcí, tak NPL. Takže tam by měly mít instituce, především tedy regulátoři, zodpovědnější přístup, když uvolňují tyto informace, protože banky už tak jsou eh, pod neustálým tlakem, potřebují kapitál, vy prostě pořád eh, požadujete úvěry, vrháte se na úvěry a tady hodnocení ESMA z konce října o eh, derivátech druhé a třetí úrovně hovoří o tom, že tam máme 450 miliard a máme přitom 800 eh, miliard, pouze 800 miliard NPL. Bohužel tady ještě nevidím přístup, který by byl orientován na tyto velmi rizikové a systémové nástroje, které byste se měli v každém případě snažit vyřešit, protože pokud se nezaměříme na nelikvidní aktiva, Deriváty jsou nelikvidní aktiva. Možná je teď trh odměňuje, protože je zde likvidita, ale jakmile dojde k problémům, tak banky, které jsou exponovány právě na těchto nástrojích, tak ty vlastně nás nechají zaplatit cenu té krize. Vy se teď zaměřujete pouze na úvěry, pouze se takto vrháte na ty nesplácené úvěry. Proč se pořád tak zaměřujete na úvěry a nedíváte se na spekulaci? To by měl se snažit systém dohledu vyřešit jako hlavní problém. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Doufejme, že dnešní diskuze vyjasnila eh, záležitosti. Jedná se o analýzu eh, konkrétních bank, jedná se o opatření dohledu, jedná se o pilotní nástroje a je mi jasné, že mnoho lidí, mnoho institucí má za to, že to vypadá příliš jako pilíř eh, jedna, ten text, eh, návrh textu musí být upraven, musí být ten text jasnější. Vy jste se zmínil o tom, že se musíme ujistit, že eh, banky budou moci spravovat NPL, aby zamezly ztrátám. Co se týče Problém je, že mají největší ztráty, když řeší NPL, když právě nejsou dostatečně pokryty. A banky se musí eh, rozhodnout, co udělat pro to, aby pročistili rozvahu. Ale čistit rozvahu je věc bolestivá, ale je to věc eh, důležitá, aby banka sehrála eh, hlavní úlohu jako někdo, kdo financuje ekonomiku. A e, to, co bylo, to, co přednesl předseda ECB v úterý, tak v tom jeho projevu e, řekl, že statistika ECB, e což je velmi kvalitní statistika, ukázala, že banky, které jsou zatíženy NPL, tak půjčují, půjčují méně a méně společnostem a malým a středním podnikům. Eh, co se týče aktiv, my se díváme na všechna rizika, ať už jsou eh, kdekoliv. Eh, co se týče aktiv úrovně 3, my jsme si zevrubně prohlédli cenové modely, aspekty rizika trhu. Děláme to pravidelně. Eh, také během revize interního modelu. Jsou součástí SREPu, což je eh, proces revize dohledu. Eh, je to vše tedy, pokud jde o aktiva úrovně 3. Prostě banky už mají stále menší chuť přistupovat těmto rizikům. Mm, je to kvůli ztrátám a tyto operace se dělají méně častěji. My jsme všichni lidé, bankéři se vrátí ke starým postupům a ne vždy si pamatují, co by si měli pamatovat. A proto máme eh, tyto pokyny, kde se hovoří o větších eh, rizicích, když jsou vyšší úrokové sazby. Co se týče eh, definice kapitálu, eh, úrovně dvě, tři aktiva, tak je to součástí dvou prvků, tedy požadavky na kapitál, eh, potom eh, otázka komplexnosti a ten druhý aspekt. Toto všechno je pokryto a proto já bych řekla, že mnoho eh, bank selhává kvůli eh, úvěrovým rizikům a bohužel toto bude pokračovat, pokud nebudeme opravdu dobře eh, řešit ty nevýkonné expozice. Prosím, Bernard Numo. Dobrý den, paní předsedkyně. Vy už několik týdnů voláte po snížení počtu bankovních institucí v, banko, eh, evropské, v eurozóně. Říkáte, že banky příliš a že mají málo zaměstnanců. V Madridu jste v září řekla, že bylo dobře, kdyby odešlo několik bank z trhu. A já mám eh, tři eh, zásadní otázky. Vy jste říkala, že v Evropské unii bychom měli vyřešit problém s likvidací bank. Nicméně to riziko destabilizace by mohlo být příliš vysoké u těch bank, které jsou příliš zadlužené, nebo u těch členských států, které by nemohly podpořit eh, ty krachující banky. Potom jste hovořila o modelu financování eh, v Americe a v Evropě. Vy jste říkala, že financování ze strany bank v Evropě by se mělo nahradit financováním ze strany finančního trhu. Takže druhá otázka eh, se týká, jestli by toho nemělo být spíše naopak. Jestli si myslíte, že například tajvanská banka, která je tady usazená, může lépe posoudit všechna finanční rizika spojené s podnikáním, než nějaký vzdálený spekulativní finanční investor. A potom jste hovořila o fuzích, eh, o přeshraničních fuzích bank. Eh, víme, že místní banka bude více uvěrovat ty malé a středně velké podniky Eh, v reálné ekonomice, spíše než ty velké nadnárodní firmy, které se dívají jenom na náklady. Takže se chci zeptat, a to je moje třetí otázka. Eh, Lehman Brothers spustil finanční krizi v roce 2007. Víme, že v tom světě je všechno propojené. Chceme opravdu eh, tuto propojenost ještě zvýšit, jaké to bude mít výhody. Jde tady pouze o tu ideologickou posedlo s tím, že se snažíme odstraňovat eh, eh, národní hranice. Já si myslím, že by bylo dobře kompartmelizovat ta rizika nebo vytvářet eh, nebo izolovat je co nejvíce, protože jinak ta propojenost bank by mohla mít spíše negativní dopady. Děkuji, já jsem velmi ráda, že se mě ptáte na této otázky, protože Eh, to, co jsem slyšela teď v anglickém eh, překladu, asi úplně neodpovídalo tomu, co jste říkal vy eh, ohledně té situace ve Španělsku. Dovolte mi, abych hovořila anglicky, aby tomu všichni rozuměli. My si myslíme, že je opravdu vždy bolestivé přistoupit k těmto rozhodnutím. Je to eh, bolestivé pro investory, je to bolestivé pro vkladateli, je to bolestivé pro i ostatní eh, banky, protože to má i dopad na ně. Je to bolestivé pro občany. A já si myslím, že bychom vždy eh, měli zabránit tomu, aby banka zkrachovala. Ale my nemáme tu pravomoc, není to naše práce abychom eh, zabránili všem krachům eh, v bankovním sektoru. My jsme v tržním eh, prostředí a pokud, blanky, pokud banky odmítají to, co jim říkají orgány dohledu, a nebo se jedná o představenstva, která e, nedělají svoji práci, tak prostě my nemůžeme zabránit krachu banky. Co se týče potřeby e, konsolidace bankovních systémů, příliš mnoho bank v Evropě, ne ve všech zemích, ale v Evropě. Ale v Evropě globálně, ano, když to porovnáte, já nemám ta čísla nyní při ruce, ale celková bankovní aktiva v poměru k HDP regionu je e, zřejmé, že nejsme ve stejné situaci jako e, jiné situace, jako jiné země či regiony. Rovněž se nacházíme v situaci, kdy e, mnoho bank nemá hodnotu jejich kapitálu v dlouhodobém horizontu. Je to neudržitelné, pokud jde o dlouhodobé cíle. A proto musí posoudit eh, udržitelnost eh, jejich modelu podnikání a eh, pravděpodobně také nadměrnou kapacitu bankovních služeb se může vyřešit jinými opatřeními, tak aby se zabránilo krachům. Může se jednat o domácí opatření, já nemám e, nic proti. A jedná se o fúze, o synergie, kde je to e, jednodušší, tedy v tom mm, také se jedná o otázku SSM. My se nacházíme v situaci, kde opravdu je škoda, že banky nevyužijí Eh, synergie plynoucí z faktu, že eh, definice toho, co je systemické, může být eh, posouzeno v rámci eurozóny, tedy ne země od země, ale v případě malých zemí. Ano, potřebujeme konsolidaci bankovního systému, trhy rozhodnout, co je to dobrá konsolidace a úloha Eh, dohledových eh, systémů se má starat o to, aby ty fúze byly eh, dobré, kvalitní a aby to mělo dopad na zisky zákazníků bank. Ale samozřejmě lepší fúze, než aby se prostě dlouho odmítala situace a banka prostě vystoupí příliš pozdě. Děkuji, pan Kircos. Děkuji, já děkuji paní Nui za zajímavou prezentaci a chci se zeptat na její názor na situaci v řeckém bankovním sektoru. Já si myslím, že jsme udělali velký pokrok, pokud jde o daňovou situaci v Řecku, ale pokud jde o bankovní sektor, tak ta situace je podle mě dost nejistá. Je zde spousta pochybností ohledně schopnosti řeckých bank vyřešit velké procento NPL. Vláda váha implementovat dohodnutou politiku, která vy, eh, hovoří o velkém výkupu, protože to je tedy ta část, kterou vládní strana slíbila elektorátu. Za druhé, i když ta politika bude uplatněna, tak bude trvat spoustu let, než bude řecký bankovní sektor schopen adekvátně financovat dynamický vývoj řecké ekonomiky a znovu by řecké ekonomice mohl dojít čas. Za třetí, nová pravidla týkající se uh, bank, takových rezerv, jako jsou NPL, nesplacené úvěry. To vše vytvořilo velkou úzkost, vyvolalo velkou úzkost v bankovním sektoru v Řecku a přispělo to k dalšímu poklesu tržní hodnoty o 25 až 30 Myslím, že se blížíme k bodu, kdy relevantní evropské bankovní orgány budou muset najít kreativní způsoby, jak pomoci stabilizovat a vyvíjet, rozvíjet evropský nebo řecký bankovní systém. Jaký je váš názor? Měli bychom přistoupit na to, že je to jako vždycky, anebo bychom měli přijít s iniciativou, s konkrétními opatřeními, abychom zabránili dalším komplikacím v řeckém bankovním sektoru? Děkuji. Děkuji. Řecké banky už vynaložily velké úsilí, aby vyřešily ty nesplácené úvěry. Samozřejmě kvůli velikosti toho objemu je to obtížné. A také se musel změnit právní rámec, než byli schopny seriózně tento problém řešit. Ale teď už se ty věci všechny dělají a je tu ta chvíle, kdybychom měli začít vidět výhody vyplývající z těchto změn a kdybychom mohli se dále tedy ubírat správným směrem. Chci také připomenout, že řecké banky, stejně jako evropské banky obecně, budou v roce 18 podřízeny zátěžovým testům EBA, takže zde bude jasné hodnocení situace těchto bank, těchto bank a pro uživatele bude jednodušší. vědět, jaké kroky už byly udělány a kde je ještě nějaká práce, která se musí vykonat. Nechci zacházet eh, do větších detailů, ale k řešení problémů v různých zemích se přistupuje s různou rychlostí. Některé banky vždycky postupují rychleji a jiné pomaleji. To je pravda i v Řecku, i v jiných zemích. Je to jako vždycky v Řecku? Ne, zatím ne, určitě ne. Máme před sebou v eurozóně spoustu výzev, abychom změnili jak tedy ty nesplácené úvěry, tak také ziskovost bank. To je pro nás priorita. Banky si musí vydělat hodnotu svého kapitálu, jak už jsem říkala předtím. Děkuji. Chcete ještě něco dodat? Ne, Pedro Silva Pereira. Děkuji. Vítám, že jste zdůraznila, že váš návrh NPL je pouze návrh, který je otevřen vylepšením a já vás vyzývám, abyste velmi vážně brala tu veřejnou konzultaci, protože si myslím, že ten váš návrh by měl být opravdu podstatně změněn, vylepšen a doufám, že výsledek té veřejné konzultace bude předložení úplně nového, vyváženějšího návrhu, který bude znovu tedy podroben veřejné konzultaci. Já si myslím, že ten návrh je opravdu velmi špatný, vytváří regulační nestabilitu, je vyloženě kontraproduktivní, a to i z hlediska NPL. A je pravděpodobné, že bude mít negativní vedlejší dopady na finanční stabilitu a ekonomické oživení. Mám tři hlavní problémy. Za prvé, není zde žádné hodnocení dopadu. A to je velmi překvapivé. Pronášíte institucionální prohlášení o nedostatečných kapitálových rezervách, o nedostatečné kapitalizaci bankovního sektoru. A to může mít opravdu velký dopad. A ten dopad pravděpodobně bude ten, že se budou prodávat aktiva objeví se velká hodnota na trhu a velké díry v bilancích bank, v rozvahách bank, restrukturalizační opatření, pravděpodobně také nárůst NPL. Nové žádosti na kapitálové požadavky pravděpodobně budou mít dopad na půjčovací kapacitu bank, dopad na ekonomické oživení. Takže zde máme systémové riziko pro finanční stabilitu a hospodářské oživení. A to vše bez jakéhokoliv hodnocení dopadu. Druhý problém souvisí se nezávaznou povahou těch iniciativ. Vaše argumenty nejsou přesvědčivé. Samozřejmě, že to je závazné. Kvantitativní očekávání, to je prostě kvantitativní pravidlo. Ten mechanismus comply and explain je také plně závazný a bude to také spušťovat dohledová opatření. Vy říkáte, že tady není automaticita, automatické spuštění a to není dobrý argument. Když ověřujeme dodržování pravidel, tak to vždycky děláme případ od případu přece, takže to není dobrý argument. Takže fakt je, že je to závazné pravidlo a to špatné pravidlo, protože není jasné, my vůbec nevíme, jaké vysvětlení by bylo považováno za dostatečné, co by bylo považováno za přijatelné. Takže vůbec nevíme, co by vlastně bylo nezákonné. Navíc zde máme zpětnou působnost, zpětnou účinnost bez ohledu na to, co říkal pan Konstancio z ECB. Tato pravidla se vztahují na existující půjčky, nejen na nové půjčky. Takže řeší to portfolio půjček, které budou do budoucna klasifikovány jako špatné, jako nesplácené ale řešíme tady vlastně zákonnost těch půjček a přitom hovoříme o půjčkách stávajících, takže zde máme zpětný účinek, máme zde také problém se vstupem v platnost, ale hlavní problém je zpětná účinnost toho vašeho návrhu. Děkuji. Na úvod říkáte, že doufáte, že seriózně nebo vážně vezmeme výsledek konzultace. To děláme vždycky. Samozřejmě, všechny komentáře, které budou eh, výsledkem veřejné konzultace, budeme brát velmi, velmi vážně. Žádné hodnocení dopadu. Jsou zde, jedná se o nové nesplácené úvěry, nové NPL, takže je trochu těžké provádět jejich hodnocení dopadu, když eh, neexistují. Je snadné provést hodnocení dopadu, když hovoříme o stávajících půjčkách, ale tady to není ten případ. Takže nové NPL to budou tedy úvěry, které budou pokrývat eh, poměrně dlouhá období, tak to je trošičku komplikované. Potom říkáte, že ten prodej aktiv způsobí ztráty. Ty aktiva jsou zatím úplně v pořádku, takže já si myslím, že to nespůsobí, nespůsobí žádné ztráty. Zatím hovoříme o půjčkách, které jsou v pořádku. Uvidíme, jak to s nimi bude do budoucna. Také mě říkáte, že nejsem přesvědčivá, nebo není přesvědčivé mé tvrzení, že to není závazné. Já se pokusím být přesvědčivější v tom novém textu, který bude výsledkem konzultace, to je maximum, co můžu říct. You, eh, Danuta Hubner. Děkuji, Danuta Hübner. Děkuji, já mám dvě krátké otázky, které se týkají zprávy komise z října. Je obecně pozitivní, ale je tam i řada doporučení. A já v tomto kontextu mám dvě otázky. Ve zprávě komise poznamenává, že ECB často provádí různé klasifikace dohlížených subjektů pro různé účely. A komise, pokud tomu tedy dobře rozumím, by byla ráda, kdyby byla transparentnější ta metodika, která se používá při těchto klasifikacích, a aby byla i větší transparentnost, pokud jde o rozhodnutí o klasifikaci a konkrétním dopadem tohoto rozhodnutí nebo této klasifikace. Takže do jaké míry souhlasíte? Začali jste se už dívat na možná řešení? A druhá otázka se také týká revize SSM. To se týká postupu bankovního dohledu ECB. Pokud jde o vztah s EBA. Komise zde také předkládá několik doporučení, které se týkají zlepšení konzistentnosti, také možných překryvů, lepší koordinace. Takže znovu má otázka. Myslíte si, že je opravdu potřebné jít tímto směrem? A pokud ano, tak jak to chcete dosáhnout? Další otázka nesouhli, nesouvisí s tou zprávou komise, vlastně se to týká dopadu Brexitu a investičních firm, protože je zde pravděpodobně riziko, že investiční firmy do budoucna budou provádět činnosti, které se podobají činnostem bankovním a že tím se vlastně bude obcházet to nařízení. Já vím, že komise pracuje na nařízení o investičních firmách, ale má otázka je, vidíte také nutnost eh, řešit toto potenciální riziko, stejně nějak v kontaktu s komisí, abyste zabránili těmto problémům ve vaší oblasti zodpovědnosti? Eh, co se týče klasifikace a potřeby větší eh, transparentnosti, tak tam s vámi plně souhlasím. Já si myslím, že bychom měli eh, udělat více, abychom vysvětlili, jakou klasifikaci používáme, ale musíme to udělat krok po kroku, protože musíme toto velmi zevrubně zanalizovat. Všechny banky eh, vědí, kde se eh, nacházejí eh, v té klasifikaci, v tom dialogu dohledu. Já to sleduji skupinu po skupině, aby tam byla komunikace s bankami. A potom, co se týče veřejnosti a klasifikace, ano, jedná se o věc důvěrnou, jedná se o individuální instituce a my eh, tady máme tedy povinnost být opravdu velmi obezřetní a dohled eh, nemůže jít na eh, světlo, a aby o tom trh věděl, takže musíme nalézt nějakou rovnováhu, ale ten minim, to minimum, co jsme dosáhli, je, že každá banka ví, do jaké kategorie spadá a já vyzývám banky, aby kladly dotazy a pokud eh, nejsou spokojeny s dotazy, eh, tak eh, aby šli k DG a já potom jim dám odpověď. Co se týče zlepšení konzistentnosti, já vítám EBU, knihu o jednotných pravidlech, eh, ty pokyny, technické standardy. Ten problém je v tom, že nejsou vždy pokyny EBA. A ten fakt, že my se eh, musíme to my jsme to udělat jednotným způsobem pro případ 19 eh, zemí. My musíme zde mít vedoucí lohu, ale my nemůžeme říct tento eh, bod, tak tam nemůžeme provést dohled, dokud EBA nebude mít technické standardy či pokyny. To prostě není možné, musíme jít eh, ku předu. A co děláme, abychom Eh, zmírňovali eh, rizika nekonzistentnosti s EBou, tak my vždycky eh, zveme EBu do technické skupiny, která připravuje pokyny pro devatenáctku a také vždy říkáme, že pokud jsme prvními, kteří řeší tuto záležitost, tak přestaneme používat náš způsob řešení, pokud existuje už k tomu řešení EBA, a uh, takže uh, to se týká Eh, SSM a eh, my tedy chceme eh, implementovat to, co oni dělají. To je jako pilíř 1, pilíř 2. Když máte politická, politické standardy pro 19 zemí, tak to není, že my bychom bránili EBIE, e, aby dělala to, co má. To se týče investičních firm, Eh, které eh, přicházejí do eurozóny z Londýna. Ve, v pravidlech Spojeného království tam existuje možnost pro PRA rozhodnout se, zdali eh, větší systemické investiční firmy, zdali bude nad nimi prováděn dohled jako banka, Eh, tedy ta část bank PRA. My nemáme takováto pravidla mimo Spojené království. Ale co jsme doposud nepotřebovali, protože Londýn bylo eh, místem, eh, kde byly ty velké investiční americké a azijské banky. A v jiných zemích byly mnohem menší, nebo to byly pobočky Londýna, Eh, lomeno eh, evropských eh, firem. Ale ano, čelíme dvou problémům. Pokud nedojde ke změně v legislativě, pokud se jedná o systémy jedna a nebude tam ten dohled, tak prostě tam bude mezera a kromě toho tady ještě existuje ta otázka fragmentace, protože eh, PRA tento dohled prováděl dohled nad bankami a jednalo se o 19 eh, eh, různých dohližitelů. Existuje tady tedy riziko, prostě třeba nedostatek zkušeností nebo znalostí v této oblasti a snaha nalákat pracovní místa. Děkuji. Thank you, Chair. Um, um, um... Pan Vajcekr. Uh, paní Nui, já mám uh, k vám několik uh, dotazů. proper sense of the word are at very low levels in some cases. Jde o zadlužení investorů a mě by zajímalo, jestli SSM se dívali na tuto problematiku a jestli je možné posoudit, že tyto banky mají nízkou míru rizika, anebo jestli to ocenění toho zadlužení je produktem nejasných termínů, což by v případě krize mohlo vést ke známému problému alokace kapitálu a prodeje těch investorů, kteří by tím utrpěli ztráty a tím by se podkopala Eh, důvěryhodnost toho bail-in režimu. Moje další otázka se týká dohledu CCP. Jak víte, my teď pracujeme na několika zprávách v tomto parlamentu týkající se dohledu těchto clearingových eh, subjektů, které, víte, jsou velmi důležité ve fungování bankovního sektoru. A mě by zajímalo, jestli struktura největší malcké banky, kde jde skutečně o systémovou CCP, a jestli ten správ, tento přístup je správný. Nebylo by lepší, aby v kontextu Brexitu byl, se napravila ta situace v tom současném legislativním cyklu a přejít na jednotný dohled pro CCP. To, jestli tady je dostatek zadlužení ze strany investorů nebo ne, to není na mém rozhodnutí, to je přesně na určení eh, v případě jednotlivých bank, ale naprosto s vámi souhlasím v tom, že musíme eh, zajistit ochranu určitých typů investorů. Musíme rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi produktů a kapitálu a já bych také navrhovala, že BRD eh, eh, by se měla lépe transponovat, protože zatím ta úprava je rozstříštěna do 19 různých národních právních úprav a investoři vždycky mají strach z toho, že některé země jsou pro ně riskantnější právě z tohoto důvodu té rozstříštěnosti regulace v Evropě, že tedy eh, by něco nemuselo úplně fungovat dobře. My bychom měli investorům dát jistotu, měli bychom jim vysvětlit, jak, jaká je hierarchie eh, závazků, aby oni věděli, kde přesně se, eh, v jaké kategorii se nachází. A také si myslím, že by se mělo udělat více v tom, aby zákazníci věděli, co, které produkty jsou chráněny, které ne protože pořád eh, se dostaneme do situací, kdy zákazníci své úspory vloží do jedné banky, aniž by se zajímalo o to, jaká rizika s tím jsou spojena. A nakonec eh, přijdou o všechno. A s tím by se něco mělo udělat. Co se týče dohledu na CCP, to jsou skutečně systémové instituce, to je jasné teď je, jsou ještě riskantnější, protože celá řada operací se přesunula právě na ně, což teď ne, jako kritiku. Můj osobní názor, to říkám, je to můj osobní názor, není to oficiální názor SSM, který o tom zatím nedebatoval, ale ten americký způsob fungování té jednoduché situaci, kdy CCP je systémová instituce, tak je pod dohledem Fedu, podobně jako systémové banky. A podle mě tento jednoduchý postup eh, je také efektivní. Ta současná situace, kde je tady řada eh, lidí, například v Emiru, což je velké grémium, To potom znamená, že věci jsou mnohem eh, složitější. A my v podstatě ani nemáme zastoupení v těchto grémích, protože už sami o sobě eh, jsou dost velká. A proto eh, při té poslední reformě tam SSM nebylo, nedostalo místo. Takže já si myslím, že jednoduchost by určitě prospěla. Já jsem také vítám možnost, že by ESMA byla dohledovým orgánem pro CCCP. Ale byla bych nejradši, kdyby to bylo uspořádáno co nejjednodušším možným způsobem aby to nebylo grélium příliš mnoha lidí, kteří se k tomu mohou vyjadřovat v těch citlivých situacích, kdy se dělají nějaké, vyskytnou nějaké problémy. Ale to je můj osobní názor, o tom SSM nikdy nediskutoval. Fulvio Martučello má slovo. Děkuji, paní, eh, pane předsedo. To stanovisko, které my jsme včera dostali, nás vede k závěru, že návrh adenda, kterým eh, by ta instituce musela formulovat svá očekávání do budoucna. A že by se posuzovalo jakékoliv porušení těchto očekávání vyjádření ze strany dohledového orgánu. A že to by všechno bylo součástí hodnocení, což by zase mohlo vést k implementaci dohledových opatření v případě problému. Tento mechanismus tedy vlastně vede k závazným účinkům. Já bych byl rád, kdybyste nám mohla vysvětlit, proč i nadále tvrdíte, že tam nic závazného není, zatímco já si myslím eh, opak. Co se týče obsahu, dohledový výbor by měl provést hodnocení dopadu dohledových očekávání a formulovat to i kvantitativně, tak to požaduje to addendum. V tom případě se chci zeptat, proč toto hodnocení dopadu nedostal Evropský parlament, protože podle interinstitucionální dohody mezi parlamentem a ECB by tomu tak mělo být. A na závěr povinnost plně pokrýt nesplácené úvěry po dvou letech zatímco dnes je to sedm let, eh, se dá být velmi přísným požadavkem. Nás by zajímalo, čeho jste se přitom drželi při posuzování určení tohoto časového rámce. Víme, že je to sedm let u těch zajištěných nesplácených úvěrů. Jaké důvody můžete uvést také vzhledem k zásadě přiměřenosti? A na závěr se stalo, že všechny italské banky, které jsou na seznamu, by měly vyřešit problémy s nesplácenými úvěry a jejich hodnocení bylo pozastaveno. To hodnocení, které provádějí investoři, vyplývá také z toho vašeho adenda. Vzhledem k tomu, že vy jste dnes definovala tento dokument jako něco, co by se mělo ještě dále vylepšovat, tak se vás chci zeptat, jestli si nemyslíte, že se tím eh, vlastně neoprávně zasahuje do fungování eh, trhu s cenými papíry. Děkuji vám za vaše otázky. Mohu eh, říci, že je evidentní, že my zohledníme všechny připomínky, které obdržíme v rámci konzultací a také samozřejmě zohledníme eh, všechna doporučení právní služby parlamentu, ale já jsem zatím ještě neměla příležitost si projít eh, to stanovisko eh, právní služby a určitě to udělám. Ten důvod, proč jsme Eh, se rozhodli stanovit tu lhůtu na dva roky. Ve Spojených státech je to 180 dní pro vytvoření rezervy, takže já si nemyslím, že jsme tady extrémní. Co se týče té sedmleté lhuty, my si myslíme, že to je velký požadavek. Prakticky Každý den jsme svědky toho, že ty právní dokumenty, ty původní, což se ztratili, což vede k problémům při vymáhání eh, pohledávek. A tím pádem je vyšší i ta nejistota, tím pádem i ta nejistota při oceňování eh, těchto rizik a jejich prodej, tak to není příliš atraktivní. problémy, ale když se někdy vyskytnou, tak eh, se neřeší. Ty malé problémy se potom mohou transformovat do mnohem větších problémů, pokud se nevyřeší včas. A pak samozřejmě můžeme se ptát, eh, co je ten nejvhodnější časový rámec. Mělo by to být vyvážené a já vítám všechny připomínky nebo návrhy, které mi k tomu dáte. Děkuji. Já mám také několik eh, otázek a připomínek. Já samozřejmě vítám váš úmysl, o kterém jste tady hovořila, uznat, že je potřeba tady provést změny, aby se zabránilo zmatení mezi prvním a druhým pilířem. tak aby to nebyl automatický mechanismus, ale mechanismus, který bude se posuzovat eh, případ od případu. Ten mechanismus comply or explain asi není úplně vhodný v tomto případě a měl by se odstranit. Ten um, přístup založený na jednotlivých bankách eh, by byl lepší také z jiných důvodů, například vzhledem k tomu, co bylo řečeno o nejistotě na trhu. My bychom měli zabránit tomu, aby směs velmi rigidních očekáváních a nedostatek jasnosti v těch konkrétních případech, jak se bude postupovat u daného portfolia, přidává k této nejistotě. Jak jste sama říkala, je potřeba vyčistit bilance bank, to, je, to vždy bolí, já jsem konečném důsledku vždycky vznikne nějaká ztráta, protože jinak by to nebylo vlastné, ale ty ztráty by samozřejmě se měly eh, minimalizovat a potom jde o to, že dochází eh, ke zbytečné ztrátě hodnoty vzhledem k vývoji na trhu. Například v případě NPL ta situace rozhodně není ideální, to všichni uznávají. Pořád je tady větší váha na těch prodejcích, což znamená, že ta hodnota je nižší než ta skutečná, nereálná ekonomická hodnota. Kupci vědí, že to mohou koupit levněji, než eh, by byly zisky. A tady si myslím, že jsou věci, které by vyřešil ten přístup založený specificky na jednotlivých bankách, například to riziko vyplývající z nesplácených úvěrů, by, tady by se mělo rozlišovat mezi bankami, které pravděpodobně eh, zkrachují a jinými, protože víme, že i v takovém případě ty nesplácené úvěry pořád představují velké riziko. Víme, že existují také různé kategorie úvěru. A je také potřeba opatrně přistupovat eh, k tomu principu individuálnímu, mm, zaměřenému na jednotlivé státy. Všichni víme, že všichni by chtěli eh, postupné zavádění těch nákladů na likvidaci banka. V té fázi 3 hodnocení aktiv je potřeba to ocenění pořád eh, provést na základě cash flow to může být více než nula. Takže bez toho postupného zavedení eh, tady je něco, co jde proti těm současným účetním postupům a mohlo by to trvat déle než pět let. Takže to si podle mě zasluhuje eh, další úvahu, protože eh, my nechceme zabránit konsolidaci bank, ale musíme zase opatrně rozlišovat mezi zodpovědností dohledu a plány, strategickými plány eh, v tom daném sektoru. Nemáme ani tu centrálně řízenou ekonomiku, ani eh, eh, naprosto neregulovanou ekonomiku. Jsme v Evropské unii a tady je potřeba aplikovat určitá pravidla, ze kterých vyplývá určitá preference pro to, jaký model banky nebo podnikání by chtěli mít, ale je na trhu, aby se potom sám rozhodl a proto je tak velmi citlivé mít jasně vymezené pravomoce dohledu, aby tento systém fungoval efektivně. samozřejmě je někdy potřeba odstraňovat eh, zbytečné překážky, eh, které pořád eh, existují v podobě těch jednotlivých členských států a usnadnit přeshraniční fungování, což je důležitá dimenze, ale není to jediná dimenze diversifikovaného bankovního sektoru. Děkuji vám. Ano, dohledové orgány chtějí zabránit tomu, aby docházelo k destrukci hodnoty pro banky a docházelo ke zbytečným ztrátám, to je evidentní. Já samozřejmě vítám také to rozlišení a té součástí našeho dialogu v těch analýzách jednotlivých případů, eh, tedy rozlišení těch různých kategorií nesplácených úvěrů A upřímně bych tomu ještě dodala, že banky to nemají, tuto politiku úplně přesně implementovanou, což vytváří další dotečné problémy. A kromě toho je to zase, eh, se to odvíjí od právní úpravy v dané zemi. Eh, různé kategorie úvěrů. Ano, eh, víme, že ty různí zákazníci tam Eh, to nerozlišují správně. My už jsme přišli na některé případy v zemích, eh, kde mají velké riziko s nesplácenými úvěry a že tam jsou zákazníci, kteří by byli schopni své úvěry splácet, ale nedělají to, protože vidí, že ostatní to také nedělají. A to jsou ty, kteří eh, dávají přednost tomu eh, nesplácet. To už jsme také zažili při přípravě toho programu pro Řecko, že jsme řešili, co dělat s těmito eh, dlužníky. A potom jde samozřejmě také o hypotéky, eh, které jsou nesplácené a jaký dopad to má na vlastnictví eh, domu. A Potom jde také o změnu rezerv na již vzniklé náklady nebo ztráty, které se objeví, když se ta situace zhorší. A to je ten nejhorší okamžik, kdy musíte vytvářet rezervy. Eh, takže by to mělo být eh, procyklické. My chceme, aby se zohledňovaly i očekávané ztráty, protože banky by to měly započítávat eh, do těch svých modelů, ale to neznamená, že všechny Eh, vypočtené očekávané ztráty jsou vypočteny správně, protože my musíme přeskoumávat také ty eh, modely kalkulace, které ty banky používají, protože některé banky podceňují to, kolik budou mít v budoucnosti ztrát. A může se stát, že auditoři neskoumají eh, to, jestli ta banka vytvořila dostatečné, eh, dostačné rezervy. Stává se to ve všech zemích, nejenom v Evropě. Ve všech těch důležitých eh, zemích, ale existuje také možnost, aby dohledový orgán řekl, ano, my to bereme na vědomí, že jste tady vytvořili tuto rezervu, ale důvodu lepší bezpečnosti by se měly vytvořit ještě další rezervy, aby se to riziko zajistilo. Některé země už to tak dělají v Evropě. A jsou to ty země, které tou krizí prošly eh, eh, rozumně bez větších problémů a proto si myslím, že tady je vždy prostor pro další obezřetnostní rezervy a zvýší se to také s tím, jak se budou zavádět eh, standardy IFRS 9. Pořád ještě, a to je součástí naší budoucí práce na adendu, Protože ještě se tady musíme podívat na to, jak správně zajistit, aby došlo k dobré interakci mezi těmi rozhodnutími například Evropského parlamentu, který rozhodl o zavedení postupném IFRS 9 a tou obezřetnostní eh, částí. Je evidentní, že za žádné aktivum není, se nemusí vytvářet rezervy dvakrát, ale je tady ta obezřetnostní část rezerv, která se musí týkat konkrétního portfolia, konkrétního úvěru. A vytváří to z důvodu dodatečného zajištění. Tolik tedy k tomu riziku nesplácených úvěrů. To, co jste říkal vy, pane předsedo, mě ještě vede k tomu, abych řekl, ano, pošlete nám eh, všechny své připomínky, my je eh, zohledníme v co největší možné míře. Děkuji vám, myslím, že toto byla velmi eh, zajímavá, pozitivní a užitečná diskuse a děkuji vám také za to, co jste řekla o tom, že zohledníte připomínky parlamentu a dalších zainteresovaných stran, že také Eh, posoudíte to, co tady dnes bylo řečeno, i to právní stanovisko, a že to promítnete do eh, další podoby toho textu a že tedy v důsledku toho vznikne další nástroj, který by měl přispět k řádnému snižování nesplácených úvěrů, tak aby náš bankovní systém byl zdravější a odolnější. Děkuji vám. Ještě se dovolím eh, zdůraznit eh, to, co bylo řečeno o datu vstupu do platnosti. I to by ty subjekty na trhu měly vzít na vědomí. Myslíme, že by to datum se mělo změnit A také by se měla eh, vyjasnit ta neautomatická povaha tohoto režimu. A ještě jednou vám děkuji. Uh, kolegové, přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Pořád tedy zůstáváme u bank, bankovní unie, výroční zpráva za rok 2017. Návrh zprávy jeho projednání naším zpravodajem je Sandro Lunes. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Možná bych navázal na to, co říkala paní NUJ, eh, jak i vy zmiňujete ve svých závěrech, teď máme právní stanovisko, to bude také důležité. Musíme to zahrnout do diskuze, diskuze o mandátu a akcích ECB a jak daleko mohou zasáhnout. Eh, já jsem na to osobně také velmi citlivý. Myslím, že bychom mohli vést stejnou diskuzi o zákonnosti akcí ECB a o dalších věcech. Pokud je o tu zprávu jako takovou, kterou máme dnes na stole, pár slov k té zprávě jako takové. Já jsem se snažil nevyjadřovat příliš svůj vlastní názor, ale snažil jsem se, aby byl ten názor co nejvíce nestraný, co nejneutrálnější. To byl můj cíl a právě proto v té zprávě tam často najdete slova jako notes a takes note of a tak dále. V některých bodech je možná trošičku moc eh, eh, vágní, je to jenom takový přehled rozhodnutí, které byly přijaty, přehled práce, která probíhá, to je pravda, ale já se také spolehám na práci kolegů, aby se to ještě uh, Eh, upřesnilo. Myslím, že to nebude problém, když se podíváte na všechny věci, které se v bankovnictví odehrály v roce 2017 a v minulém roce. Zpráva je členěna stejně jako v uplynulých letech, to znamená tři velké části. Eh, dohled, eh, řešení problému. Pokud jde o ten dohled, tak tam jsou takové věci jako NPL, dluh, státní dluh, konvergence. Tam se také odkazujeme na práci kolegyni Kory, která je teď naší ministrině v Nizozemsku. Druhá část zprávy, to je otázka resolution, to znamená řešení problému. Tam zpráva říká něco o případu Banko Popular na úvod. Já si myslím, že bylo velmi zajímavé vést diskuzi na toto téma. Obecněji si myslím, že bychom se neměli bránit diskuzi o tomto tématu, protože jsme viděli, že rámec byl testován a je na Evropském parlamentu, aby se k tomu vyjádřil aby se vyjádřil k těm rozhodnutím, která byla přijata. A také je tam otázka státní podpory, o obezřetnostní rekapitalizaci obecně a také pár dalších věcí. A poslední část toho textu zprávy je pojištění vkladu. To je část, která mi velmi leží na srdci. Já jsem byl také stínovým zpravodajem k Edisu. Zaměřoval jsem se na DGSD především, protože tato jednání o Edisu pořád ještě probíhají. Já bych v hrubých rysech navrhovala, abychom udělali to tež, jako jsme udělali minulý rok, to znamená odkázat na probíhající práci v našem výboru. Souvisí to i s prací, kterou dělá naše kolegyně Esther de Lange. Diskuze o Edisu by se měly zaměřit na zprávu Edis a Možná jste si všimli nějakých faktických eh, chyb, eh, nějaká data jsou špatná, nějaká čísla budou aktualizována, když máme teď novější čísla, ale to samozřejmě nejsou jen otázky obsahu, bude to zohledněno. Já se těším na komentáře kolegu a děkuji vám za pozornost. Děkuji. A jako první stínová zpravodajka za EPP je Danuta Hybner. Prosím, máte slovo. Mikrofon? Pořád bez mikrofonu? Oh, direction. So if you want, I move somewhere else, I can. Už to funguje. Ale paní poslankyně si přesto rozhodla přesednout. <laughs> Doufám, že teď už budu slyšet, takže možná zopakuji, co jsem říkala. Jsem velmi ráda, že se pan Lounes rozhodl, že bude pokračovat v obecné struktuře té zprávy, to znamená zpráva, kterou eh, jsme měli v minulosti, i třeba moje zpráva, myslím, že je to dobré v zájmu konzistentnosti. Jde nám o zlepšení fungování bankovní unie. Jsou zde body, které jsou nám dobře známy, mnohé z nich budou stejné jako v minulém roce, ale u některých věcí, a to vás nepřekvapí, budeme mít odlišné názory. Takže já se opravdu velmi těším na naše rozhovory. Myslím si také a souhlasím, že letos Kromě těch tradičních věcí máme také příležitost vyjádřit se k prvním případům řešení problémů a už eh, jich máme méně než jsme měli v minulém roce. Můžeme se z toho poučit ohledně dobrého fungování bankovní unie a také ohledně potenciálních zlepšení, která mohou být v tomto směru učiněna. Já bych byla ráda, kdyby se zpráva více zaměřovala na dohled, na fungování SSM. Myslím, že bychom se měli podívat na zprávu komise vydanou v říjnu, protože je tam velmi dobře udělané podrobné hodnocení toho, co bylo uděláno. Obecně je to velmi pozitivní zpráva, ale je tam hodně podrobných doporučení, takže se můžeme také tam inspirovat a hledat zlepšení, která by se měla provést. Já také doufám, že zachováme ducha textu, že ten text bude nadále velmi zacílený a nebudeme se zabývat věcmi, které nespadají do bankovního dohledu jako takového. Líbí se mi, co říkal Sander, to znamená, že se budeme držet toho principu, že nebudeme předjímat probíhající legislativní diskuze. To se týká bankovního balíčku jako celku nejen systému pojištění vkladu EDIS. A podle mě doporučení k těmto věcem, které se zatím ještě řeší, tam bychom se měli snažit být obecní, formulovat obecně svá prohlášení. Pokud jde o ty nedávné případy, tak eh, Já si myslím, že bychom eh, měli čerpat eh, přidanou hodnotu z těch eh, událostí, z těch zkušeností posledních let, posledního roku, především pokud jde o lepší propojení mezi řešením problémů a insolvencí, platební neschopností. Také je zde revize sdělení o státní podpoře tak jde o sdílení informací mezi organizacemi, které jsou zodpovědné za dohled a potom za řešení problémů. Tady bychom se také měli poučit eh, z minulosti. No a potom je také pravda, že pokud jde o bankovní unii, tak eh, jsme tak v polovině cesty, chybí nám tam určité prvky, musíme tedy vycházet z toho, co už funguje a myslím si, že bychom také uh, měli naléhat, eh, aby byla bankovní unie co nejdříve dokončena, to bychom měli v té zprávě také uvést. A cílem je, abychom měli vyváženou zprávu, takže bychom eh, neměli obcházet ty pozitivní věci, které už existují, které vlastně vyplynuly z té největší reformy Evropské měnové unie, kterou už máme. Děkuji. Děkuji. Marie Delvo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych ze všeho nejdříve ráda poděkovala našemu zpravodaji za zprávu i za vystoupení. Myslím si, že tento konstruktivní duch bude pozitivní při sepisování této zprávy. Já mám dvě úvodní poznámky, především tedy Vítám kontinuitu, návaznost na zprávy z let 2013 a 2016, protože se jedná vlastně o reakci na doporučení, která jsme předložili v minulých letech a posouzení pokroku či nepokroku v různých oblastech, takže je dobré mít stejnou strukturu, ty tři kapitoly, což dává takovou konzistentnost té zprávy. A potom se díváme na to, zda došlo k nějakým eh, zásadním událostem eh, v minulém roce a zda tyto události byly uspokojivě vyřešeny, nebo alespoň tedy zda byly řešeny v souladu s představou eh, zákonodárce. Já musím říct si, pokud je obsah zprávy, že jsem trošičku překvapená pokud jde o úvodní ustanovení, eh, ty jsou velmi negativní. Já si myslím, že abychom byli důvěryhodní, tak musíme také upozornit eh, na pokrok, eh, jehož bylo dosaženo, i když není dostačující. Kapitola o dohledu. Já si myslím, že by bylo užitečné ji doplnit. Další věci, které se týkají dohledu, například fungování zprávy a řízení, využití externích služeb, vztah mezi orgány, ale také cybersecurity, makroobezřetnostní dohled a tak dále, ale víme, že nebylo jednoduché všechny ty věci vtěsnat do toho vzoru, který máme k dispozici. Potom kapitola o řešení problému, ta bude obzvláště zajímavá, protože jsme měli první případ, který vyvolává spoustu otázek o tom mechanismu jako takové mojeho jeho spuštění, o hodnotě banky před a po zásahu, o těch postupech také, tedy vlastně je vztah mezi národním orgánem, ale také orgány jiných členských států, jejichž bankovní systém je ovlivněn řešením krizové situace banky v jiné zemi. Klademe si také otázky, jaký dopad má tato intervence na bankovní systém v dané zemi, zda jsou to žádoucí či nežádoucí dopady. Určitě nechceme vyvozovat nějaké unáhlené závěry z jednoho případu, ale myslím si, že z toho případu Banko Popular se můžeme poučit, že to jsou věci, které nás mohou vést při našem dalším jednání. A potom je zde poslední kapitola EDIS. Já mám pocit, že můžeme pouze konstatovat, že nemáme evropské pojištění vkladu. A dokud ho prostě nemáme, tak není dokončena bankovní unie. Chybí i další prvky, ale toto je jeden ze základních pilířů bankovní unie. Takže já bych eh, se velmi ráda řídila pravidlem, které jsme si dali minulý rok, to znamená nesnažit se najít nějaké rychlé komisy u legislativních eh, materiálů, které jsou řešeny velmi kompetentně kolegy v různých oblastech. Já se těším na spolupráci a doufám, že tato spolupráce bude plodná a výsledkem bude užitečná zpráva. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Tremosa. Um, I will speak as, uh, on behalf of... Eh, já uh, budu hovořit jménem pana Thierryho Kornie, který zde Nyní pan eh, Kornier má za to, že eh, návrh zprávy, eh, kterou napsal náš kolega Sander Lunes, že to je dobrý výchozí bod a má za to, že tato zpráva může těžit z dalších dodatečných příspěvků. Pan Kornier bych chtěl, aby se tam eh, explicitně uznalo, eh, že bankovní unie je dobrou věcí. A samozřejmě je otevřený diskuzi, jakým eh, způsobem může dojít ke zlepšení, ale chtěl by, aby zazněl mnohem jasnější hlas z parlamentu a taky, že bankovní unie je významným blížem Evropské měnové unie. Eh, pan Kornie je pro třetí pilíř, eh, pro pojištění vkladu a má za to, že v tomto kontextu, aby, byla, aby fungovala EDIS, tak tam musí být vzájemná důvěrna. Ale má také obavy, pokud je odstavci 9 eh, a 10 a bude o tom diskutovat. A potom pan kolega má také za to, že co se týče NPL, tak aby se tyto úvěry řešily, takže to není čistě národní problém a proto žádá, eh, hledá evropské řešení. Pan Kornie také vítá důraz eh, ve zprávě na potřebu transparentnosti a lepší komunikace. A závěrem Eh, hovoří o odkazu na kybernetickou bezpečnost a Brexit, že tyto odkazy by zde měly být. Děkuji. Eh. Děkuji. Pan Biegas. Pan Gustafsson. Pan Vali. Děkuji, pane předsedo. I já a děkuji zpravodaji za jeho zprávu. Bohužel máme uh, poměrně vzdálené politické stanovisko, proto ten eh, jeho základní přístup pro nás prostě není přijatelný. Já ani nesouhlasím s tím, eh, co zde vyjádřil ohledně těch eh, nesplácených úvěrů. Já si myslím, že tam jsou asymetrie, na které se příliš zaměřujeme. Jsou požadovány přílišné kapitálové požadavky u úvěru, které přece jen vyvolávají růst poptávky. A my to potřebujeme v současné době a přitom na druhé straně vůbec není řešen problém, který se týká eh, aktiv druhé a třetí úrovně, což jsou eh, jak už jsem říkal, i u slyšení, ty spekulativní produkty. Já myslím, že to musíme vzít v úvahu, protože to jsou velmi často spekulativní produkty. Teď je trhy odměňují, ty ceny eh, vypadají v současné době velmi volatilně, ale v případě krize vás mohu ujistit, že nelikvidní deriváty, které se vyměňují často na neregulovaném trhu, jsou mnohem rizikovější pro banky a v současné době tímto systémem zcela ničíme tradiční bankovní systém, abychom usnadňovali život spekulativnějším bankám. A to je věc, která až se zvrátí zase ten ekonomický cyklus, vyvolá velké problémy. Takže doufám, že se třeba dohodneme v té zprávě na nějakém trošičku uh, kompromisnějším přístupu. Pokud jde o stanovisko parlamentu eh, proti tomu adendu, proti tomu, co tady nebo k tomu, co tady říkala naše právní služba. Já bych byl rád, kdyby v té zprávě něco o tom bylo, aby se identifikovaly kompetence systému dohledu ECB a zákonodárného orgánu, tedy parlamentu a také, také rady té části řešení krizí, tak u toho bail-in my jsme poměrně proti tomuto systému. Více než cokoliv jiného je to proto, že nebyl učiněn ten základní krok, který by vedl k té bankovní separaci. Máme zde koncept univerzální banky, univerzálního bankovnictví, takže banky poskytují jak úvěry, tak se věnují eh, finančním činnostem. Všechny ty banky jsou promíchány a to vyvolává problémy, protože od jak živa eh, ta to, zodpovědnost potom má na sobě středatel, ale také obecně daňoví poplatníci. Ti jsou potom zodpovědní za to, aby zachraňovali banky a banky jsou velmi často vystavovány i finančnímu riziku. A to by mělo být odděleno, aby středatel nebo daňový poplatník nemusel eh, garantovat nebo nést záruku za spekulativní činnost. Pokud jde o státní podporu, tak podle nás nebyly zajištěny stejné podmínky pro všechny členské státy, protože některé členské státy používali, použili eh, řadu miliard eh, z veřejných peněz, aby pomohli svému bankovnímu systému, aby také často pokryli situace, které souvisí s poměrně nejasnými nesplacenými úvěry. Mezi lety 2011 až 2013 byly použity stovky miliard v německém, francouzském, holandském systému. Jiné státy jako Itálie to neudělali a teď mají problémy. Ale zároveň se ty věci možná řeší také transparentnějším způsobem. Takže bychom měli také podle nás upozornit na tuto asymetrii. U toho třetího pilíře je zcela zásadní vytvořit ochranu střadatelů, kde by zde byla ochrana účtu, kde je skutečné sdílené riziko, tak to by bylo nejlepší řešení, protože i v ústavách eh, je zakotveno právo na ochranu vkladů takže se musíme pokusit najít nějaké řešení, aby v případě krize byly vklady zaručeny a chráněny. To potom eh, vlastně zabrání vzniku problémů v celém bankovním systému. Budeme tedy spolupracovat eh, se zpravodajem a doufáme, že najdeme nějaké styčné body. Vím, že jsme úplně v jiné výchozí pozici, ale doufám, že se to alespoň trošičku přiblíží. Děkuji. Eh. Děkuji vám za NEF e Anemas. Eh, děkuji vám eh, mnohokrát. Já bych eh, uvítal, kdyby my jsme také mohli někdy mít zpravodaje. Možná Pervánš Eh, Pérez by to pak eh, dělala s Evropskou lidovou stranou, ale tady co se týče této zprávy kolegy Lonesa, eh, řekl, že musí být objektivní, neřekl svůj vlastní názor, je to trošku vágní Tady eh, se prostě hodně věcí konstatuje, ale nejsou tady žádné požadavky, podporuje komisi v otázce delegovaných aktů a já bych býval hmm, očekával, že eh, jeho strana a on přijde s něčím více. Ale mohu pohovořit o několika věcech. On tady bere v potaz, že ECB, Banko Popular a tak dále, ale prostě nic tím neříká, tam nezaznívá žádná kritika. A paní e, Nui řekla, že je ve veřejném zájmu, že týká se to třeba Veneto Bank nebo italské banky Banco Populare, takže tam museli bývali zažít jiný osud, ale potom přišla státní pomoc a začalo to fungovat lépe. Já si myslím, že v případě státní podpory to mělo vést k jiným výsledkům. Je to paradox, a mělo se to tady kritizovat, tady v této zprávě, že tady vlastně není stejné zacházení. Potom Montepasky, ECB a e, co se týče e, rekapitalizace, ano, dobře. Ta zpráva je z 20. října. 25. října Montepasky eh, byly znovu na burze, i když vlastně tato banka vykazuje ztráty. Ale vzhledem k očekávání eh, akcionářů, tak eh, máme tady tuto situaci. Chybí tady milion eurů a my nemáme žádnou důvěru v mechanismy dohledu. Ani v Itálii, ani nemáme důvěru v Evropskou unii. A co se týče úvěru v selhání, tak eh, v parlamentu proto byla většina, že je potřeba mít eh, evropské řešení pro nesplácené úvěry. Eh, kolega Lunes hlasoval proti EKR, tím lépe, ale proto by nebylo špatné, kdyby se to nějak odrazilo v té zprávě. A třeba se dalo do závorek eh, ta otázka to evropského řešení, protože ty banky vlastně nenesou odpovědnost. Evropské eh, řešení, které je ve zprávě, ale tady je o, se hovoří o druhotné odpovědnosti a potom ty známé eurobondy. Tady on hovoří o tom, že to bere v potaz, říká takes notes. Týká se to SBBS. A to, co navrhuje zpravodaj z EKR, tak to je věc, která je na šikmé ploše a týká se to i otázky fiskální unie. A z, myslím si, že ten kritický hlas by zde měl zaznít. A potom připomíná, že je důležité zajistit vklady, že to je důležité eh, pro občany, ale myslím si, že bychom zde měli být eh, přísnější. Vyčkáme ještě na další informace, ale jinými slovy, Já nejsem úplně nadšen z této zprávy, a protože není vůbec kritická, je příliš obecná. Děkuji vám. Pan Coburn. Ah. Um, Pane předsedo, paní Nui řekla, že ekonomika je na tom dobře. Já si nejsem úplně tak jistý, protože moje eh, zkušenost eh, na trzích je, že když ta situace se zdá být dobrá, tak se potom stane opak. Ale v čem mám obavy? je to, že jedno řešení se hodí pro všechny. To je ten věčný eh, zásadní problém Evropské unie. A je to jeden z těch důvodů, proč Británie odchází. Prostě jedno řešení nemusí všem vyhovovat. A potom uh, tam dojde k nepředvídatelným důsledkům a třeba domino efekt. A co se týče nesplácených eh, půjček, tak zdá se, že tady není žádné posouzení dopadu a to mi také činí obavy eh, protože to povede k systémovým eh, rizikům pro banky a pro ekonomiku obecně. A to jsou tedy ty naše obavy. Thank you. Uh, I don't see other... Děkuji. Nevidím, že by se hlásil někdo ještě o slovo, takže Dám slovo panu zpravodajovi. Děkuji za všechny vaše poznámky, otázky. Já na základě toho připravím kompromisní eh, pozměňovací návrhy, abych, abych eh, mm, zohlednil vaše postoje. A ještě panu Anemancovi chci odpovědět. Ten říkal, že nechce, nechtěl eh, tuto zprávu, ale může samozřejmě vždy předložit pozměňovací návrhy a já doufám, že skupina ENF bude mít eh, k tomu pozitivní postoj. A samozřejmě si počkáme na všechno, co nám pošlo i ostatní a promítneme to do eh, toho textu. Eh, časový harmonogram hlasování na výboru 22. Nejprve tedy lhuta pro pozdějící návrhy 22. listopadu. Projednání pozdějících návrhů 7. prosince. Hlasování na výboru 24. nebo 25. ledna. S tím, že na plenárku by to mělo jít v únoru na tom druhém a děkuji panu zpravodajovi. A teď, a děkuji samozřejmě všem, kteří v debatě vystoupili, a teď se dostáváme k dalšímu bodu. Je to každoroční zpráva o politice hospodářské unie. Pan Tremoza má slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je eh, už po několikrát, kdy jsem zpravodajem pro tuto oblast, také jsem byl několikrát stínovým zpravodajem za svoji skupinu. <coughs> Takže jsem rád, že jsem měl tu příležitost, že nám dala příležitost diskutovat o celé řadě relevantních témat pro tento výbor. Vím, že to je zpráva vlastní iniciativy, není to legislativní zpráva, a myslím si, že to nejlepší poselství, které tím můžeme občanům a komisi poslat, je, že to je oblast, která se zaslouží naše pozornost. Já se budu snažit být otevřený. Chci využít demokratického mandátu a chci také přispět k vytvoření co největšího možného koncensu u této zprávy. Chci se zaměřit na několik málo bodů, kterým eh, komise vyjádříme svůj postoj k tomu, co by komise měla v nadcházejícím roce v této oblasti dělat. Jo, tam je tedy, jak se zmínil, některých z těchto bodech, které jsou důležité, které samozřejmě eh, budou předmětem diskuse. Podobně jako v posledních letech, tady zase vyzývám komisi, aby alokovala dostatečné finanční a lidské zdroje na oblast hospodářské soutěže, protože jak víte, hospodářská soutěž se musí postarat eh, nebo musí řešit případy eh, žaloby na ty největší globální společnosti a proto potřebuje mít eh, zkušené experty, a, mm, kteří jsou potřeba pro posování těch velmi významných hospodářských případů. Takže podobně jako v minulosti i teď tady něco takového opakujeme. A dále si myslím, že by komise měla posoudit, jestli národní orgány na ochranu hospodářské soutěže jsou dostatečně vybaveny na to, aby také mohly zajistit svou nezávislost v českých zemích. To je podle mě velmi důležitá věc. A myslím, že na tom se asi shodneme protože jinak ta práce na evropské úrovni ne, nebude efektivní. A teď eh, k některým citlivým případům. Já samozřejmě jsem pro daňovou konkurenci, ale měchom se zhodnout na určitém základu. Asi se na principu, že by všichni měli platit spravedlivou podíl daně ze svých zisků Kdybychom se podívat na praktiky některých společností a například se podívat na to, eh, jaký model eh, podnikání má Amazon nebo jiné, takže na to také upozorní. Já samozřejmě naprosto chápu, že daňové politiky spadají do kompetencí členských zemí, ale jsou, toto jsou viditelné případy, takže bychom se na to měli podívat. Co se týče Google, tak ohledně toho už máme jedno rozhodnutí komise ohledně praktik Google, že Google zneužíval své dominantní postavení a teď mu byly předepsány určité povinnosti, které musí splnit. My vítáme. Jde o vyhledávání, kde Google zneužil svého dominantního postavení a tak, abychom rádi, kdyby se dokončilo přeskoumání Androidu. A dále chci vyzvat komisi a generální ředitele Google, aby se zúčastnili veřejného slyšení našeho výboru společně s výborem pro IMCO, výboru IMCO. Myslím, že to by mohla být velmi zajímavá debata, kterou by mohli sledovat všichni evropští občané. že to by to pro ně mohlo být velmi zajímavé. Mohli se dozvědět eh, o těchto věcech. Víme, že v tom případě byly stanoveny velmi vysoké pokuty. A tím bychom také mohli vyslat jasný signál, kdyby se kdyby eh, souhlasili ostatní členové tohoto výboru s tím, že bychom toto slyšení uspořádali. A teď k letecké dopravě. My žádáme o to, aby pravidla v oblasti hospodářské soutěže platila stejně pro všechny letecké společnosti. Víme, že ten případ Alitalie a Air Berlin to spochybnil a tím bychom se tady také měli zabývat. Také vítám revizi nařízení do roku 2004 o ochraně hospodářské soutěže a zajištění reciprocity a spravedlivých eh, postupů a to je důležité, protože transparentnost je základním principem hospodářské soutěže, aby byly zjištěny rovné podmínky pro všechny. A ještě k státní pomoci ohledně letišť. Já v té zprávě upozorňuji na to, že když se použijí evropské veřejné prostředky na budování infrastruktury, tak by měla být provedena nákladová analýza na evropské úrovni, aby se to promítlo do schvalování té pomoci a také si myslím, že komise by měla veřejnit eh, seznam těch takzvaných prázdných letišť, nevyužívaných letišť. Myslím, že eh, by to zajímalo evropské občany, kdyby věděli, která letiště to jsou. A my víme, že komise tyto informace má. A ještě k zemědělství a potravinářství. Myslím, že by bylo zajímavé, kdyby komise začala šetření o tom, jak nedostatek konkurence v některých částech toho dodavatelského řetězce má dopad na ceny v některých zemích. Tolik tedy mm, krátké zhrnutí hlavních bodů mé zprávy. Já si velmi rád poslechnu vaše připomínky, abychom mohli diskutovat. Děkuji vám za EPP, jestiným zpravodajem pan Stolojan. Děkuji, pane předsedo. Co k tomu mohu dodat? Podíváme-li se na práci Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže, můžeme bez váhání říct, že ta práce je vynikající. A možná, že letošní zpráva by mohla být stručnější v porovnání s předchozími lety. Myslím, že pan zpravodaj odvedl dobrou práci. Mě potěšily odkazy v té zprávě na podporu nezávislosti komise a také národních orgánů na ochranu hospodářské soutěže. to je potřeba provést tím, že budou vyčlení dostatečné finanční a lidské zdroje. Dále si vážím také pravidelného kontaktu s komisařkou pro hospodářskou soutěž, s naším výborem, ale obecně s celým parlamentem. myslím, eh, že eh, to se vztahuje také na ta šetření těch eh, nekalých praktik v oblasti udělování daňových výhod některým nadnárodním společnostem. My víme, že pravidla pro státní pomoc se musí vztahovat i na oblast daní právnických osob, podobně jako další formy státní pomoci. Také otázka toho, jak požadovat vrácení té státní pomoci, která byla udělena neoprávněně. Ale rád bych k tomu uh, slyšel stanovisko Evropské komise. Ve zprávě se objevuje návrh stanovit maximální možnou lhůtu vyšetřování zneužití hospodářské soutěže. Zajímalo by mě, co si o tom komise myslí, o této žádosti. Dále ještě ve zprávě návrh aby komise se vyhodnotila dopady koncentrace bank na trhu po finanční krizi. Možná, že to je dobrý nápad. Situace samozřejmě bude lišit v jednotlivých členských státech. V Rumunsku máme příliš bank. Ten postup konsolidace tam probíhá. Ale v jiných zemích ta koncentrace bank je možná uh, užitečná. Také potřeba, aby ta konsolidace probíhala pod dohledem orgánů na ochranu spářské soutěže. také by mě zajímalo, co si o tom eh, myslí zástupce komise. Mám ještě další připomínky k práce komise ohledně transparentnosti. Máme teď povinnost že při udělení státní pomoci v určité výši se to musí zveřejnit, aby to bylo transparentní. A moje otázka je následující. Zajímalo by mě, jestli ten limit není příliš vysoký. Pro některé to může být příliš vysoké, pro některé příliš nízké. Záleží na členském státu. Že možná bylo dobře to snížit. Ještě jedna věc, na kterou se chtěla zeptat komise. Fuze mezi LSE a Deutsche Börse byla komisí zablokovaná. Bylo to rozhodnutí, které padlo ještě před Brexitem. A pan se tady, jestli Brexit to může ještě nějak zpětně ovlivnit. Myslí si tedy komise, že zamítnutí té fůze bylo správné? Děkuji vám za SAD Alfred Sand. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Tremozovi za jeho návrh. Ta témata tam jsou velmi dobře volená. U některých lze dále ještě existovat, eh, diskutovat některými příliš liberálními názory tam úplně nesouhlasím, na co se týče státní pomoci. Bylo řečeno mnohokrát, že ten jednotný paušální eh, přístup ke všem, eh, to rozhodně není dobrý. Musíme si uvědomit, že v některých případech jsou státní intervence potřebné, zejména tam, kde do poskytování služeb ve všeobecném zájmu, které by měly být nadřazené komerčním zájmům. A v tomto kontextu státní pomoc v oblasti dopravy a energetiky nemůžeme prostě zrušit. Zejména v tomto historickém okamžiku. Myslím, že jsme teď v okamžiku přechodu na čistší energie. To platí jak pro energetiku, tak i pro dopravu. Státní pomoc leteckým společnostem, o které se hovoří v tom návrhu zprávy, je nevyvážená. Nízkonákladové letecké společnosti dostávají celou řadu různých, různých dotací, vůči, k, k, kterým, nebo kvůli kterým se stěžují letecké společnosti. Jde tady například zajištění určitých tras, někdy říct o osídlených oblastí, jde potom o záchranu pracovních míst a průmyslových sektorů a přináší to sebou to velmi nestabilní zaměstnávání, které nabízejí té nízkonákladové společnosti a také tím um, páchají nekalé eh, praktiky, protože víme, že musí konkurovat i globálním konkurentům. Takže by bylo dobře, aby eh, se tady posílila hospodářská soutěž i pro veřejné subjekty protože víme, že kolikrát je to klíčové pro udržení konkurenceschopnosti některých eh, zejména odlehlých eh, regionů nebo ostrovních regionů v EU. Neměli bychom umožnit, aby tyto věci byly naprosto závislé na tržních faktorech. Dále chci říct, že vítám postoj Eh, pana zpravodaje i dalším otázkám, ale je tam potřeba uplatnit princip subsidiarity. Google eh, je centrem pozornosti, nicméně zmiňovat tady pouze tuto jednu společnost eh, není asi úplně nejlepší, i když musíme se zaměřit na té digitální společnosti. Tím bychom ignorovali ty nejmarkantnější případy, ale musíme se pečet zamyslet nad tím, jak tady zasahovat. Je to velmi citlivá oblast trhu. Musíme také umožnit eh, inovace. Může to trvat velmi dlouho, eh, dospět nějakému rozhodnutí, což vytváří nejistotu, která je škodlivá pro tržní subjekty. A pak ještě k těm Dalším eh, věcem, které v té zprávě jsou, hovoří o těch dostatečných finančních a lidských zdrojích pro DG Competition, <clears throat> aby komise zvládala řešit tyto případy. Já si myslím, že se souvisí i s tou digitální ekonomikou, kde komise musí mít tým odborníků na tuto problematiku. Myslím, že by se měly změnit ty kompetence tohoto generálního ředitelství. Komise by neměla připravit legislativu a současně ji posuzovat. Mělo by se rozlišovat mezi těmi, kteří ta pravidla píší nebo vytvářejí a těmi, která ta, kteří ta pravidla potom v praxi provádí. A potom se tady mluví o dostatku konkurence v některých částech potravinářského řetězce, což eh, má dopad na konkurenceschopnost některých eh, výrobců, zejména v zemědělství, zejména těch menších zemědělců, kteří pomalu zanikají nebo se eh, vytrácejí z našeho kontinentu. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Sander Luns. Děkuji vám, pane předsedo. chtěl poděkovat eh, dobrému mému příteli panu eh, Tremosovi. Já vítám eh, diskuzi k této tematice a vím, že katalánský lid hájí dialog a bojuje za volný projev a svobodu slova. Takže proto já se opravdu velmi těším na tento další dialog s Ramonem. Co se týče této konkrétní tematiky, tak se omezím pouze na několik připomínek. Eh, daně. Eh, to je eh, výlučná kompetence českých států. Doufám, že to tak i bude v budoucnosti pro stále více států a regionů a proto bych navrhoval, aby zpravodaj se soustředil mm, na otázku daňovou. Eh, protože eh, pokud chceme mít eh, konkurenceschopnou daňovou politiku, tak je potřeba to zohlednit, pokud je o vnitřní trh. Myslím si, že parlament by měl mít rámec pro politiku hospodářské soutěže a já bych vítal to, že se zdržíme posuzování konkrétních případů a e, měli bychom nahlížet na e, nezávislost e, hodnocení DG pro konkurenceschopnost a měli bychom se zdržet jmenování konkrétních společností a vyníků. Tak vy jste se o tom, pane kolego, zmiňoval. A potom eh, důležitá úloha eh, DG Competition, pokud je o fungování vnitřního trhu, tak to je věc eh, pro nás tradiční. My chceme podpořit to, že je potřeba přemístit zdroje Evropské komise do tohoto generálního ředitelství pro konkurenceschopnost, aby měli E, více prostředků, aby mohli zasáhnout, kde je potřeba a zkoumat, kde je potřeba. My e, to děláme tak, že říkáme, že by se měl personál e, přesouvat z těch ředitelství, která nejsou tak klíčová, a abychom zůstali v rámci rozpočtu. A možná bychom do návrhu zprávy mohli Eh, eh, doplnit eh, program korporátních nákupů, protože to má dopad na, konkurent, na hospodářskou soutěž ve vnitřním trhu, protože ECB se ptám, jak můžou zdůvodnit ty selektivní nákupy v rámci těchto dosavadních pravidel, ale to je otázka mm, ke které připravíme pozměňovací návrhy a text. A jak opakuji, těším se na spolupráci v tom katalánském duchu otevřeného dialogu a respektu, a což je příkladem pro nás, pro všechny. E, děkuji vám. A Zague Paloma López. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Souhlasím s hlavními prioritami, jako je boj proti daňovým unikům a e, vyšetřování e, digitálních monopolů, jejich zneužívání situace, jako je Amazon či Google. I když se to ubírá dobrým směrem, tak nemůžeme Eh, se nezmínit o tom, že to vyšetřování je velmi eh, pomalé a vyšetřuje se jenom proto, že existuje tlak ze strany médií a veřejností. Není dobré, že Evropská komise eh, k těmto iniciativám nepřistupuje sama o sobě a čekáme na další pokroky. Chci se soustředit na dvě věci, které jsou důležité a kde hospodářská soutěž je také významná. Za prvé zemědělství. Už se o tom hovořilo. Máme na stole obrovskou konsolidaci Eh, mm, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Eh, jedná se o fúzi Monsanta a Bayeru, ale také Syngenta a Down DuPont a další. Nemůžeme dovolit, aby pole zůstala v rukách nadnárodních společností a aby venkov nemohl sám o sobě eh, rozhodovat. Proto čekáme na akci ze strany komise. Eh, zároveň eh, na druhém konci zemědělského řetězce komise během posledních let eh, vypracovala nesčetné nástroje, aby kontrolovaly ceny mléka, obilí, masa a tak dále. A proto by měla komise disponovat dostatečnými informacemi, aby zasáhla proti zprostředkovatelům, protože spekulují a poškozují spotřebitele i Eh, producenty. Zároveň si myslím, že je důležité, aby Evropská komise zrevidovala některá svá rozhodnutí v energetické politice, tak aby tato byla konzistentnější a aby se doplnil eh, přechod k udržitelnému a demokratickému rozvoji energie. Jak to, že se eh, nereaguje proti mm, těm systémům, které podporují, že se dováží plyn a ropy, ropa z ciziny a je to součástí energetického mixu. A e, zároveň je tady otázka obnovitelé situace, e, obnovitelé energie. A e, zároveň hm, to, že máme ve Španělsku moratorium na jadernou energii a také vodní elektrárny a že se nešetří tady tyto skryté podpory. Ekonomika musí Eh, dohlížet nad trhy a nesmí se trestat ty eh, ta odvětví, která dobře fungují. Je potřeba zde zmínit eh, přechod z průmyslu, konflikty, které jsou nyní ve španělských přístavech a tak dále. A politika často bohužel vede k tomu, že se zhorší situace pracovníků, sociální dumping a nevede to k žádnému přínosu pro spotřebitele. A zatímco Eh, ta, ta zneužívání ze strany velkých eh, monopolů jsou ponechány bez povšimnutí. Děkuji vám. Mm, nevidím nikoho za zelené. FDD také ne. Catch the eye. Ne. Pan zpravodaj, prosím, máte slovo. Děkuji. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli, eh, panovi, eh, pánu Stolojanovi. Eh, určitě bude zajímavé, abychom všichni prodiskutovali budoucnost bankovního sektoru v Evropě. Já mám obavy ohledně těch problémů, které jsme vypozorovali během minulých let v některých členských státech na jihu Evropy. Existuje preference toho modelu, kdy máme tři banky, které operují a třeba ve Španělsku ty tři velké banky eh, mají 70 všech eh, úvěrů a tyto banky eh, jsou extrémně systemické, protože pokud v budoucnosti jedna z těchto tří bank bude mít problém, tak všechny Eh, úvěry v zemi budou mít problém. Proto já se cí, myslím, že je mnohem eh, bezpečnější ten německý model, kde je skupina velkých globálních bank, ale rovněž je tam velmi hustá síť eh, stovky malých a středně velkých spořitelen. Deutsche Bank hm, měla v minulosti problémy, ale představuje pouze 6 Eh, úvěru v Německu. Takže pokud dojde ke problému eh, v Deutsche Bank, tak eh, ty úřady to můžou zvládnout a proto já se obávám budoucnosti, protože hm, vidíme v některých členských státech, že se koncentrují ty banky a vidím, že Eh, na severu to řeší jinak a budeme mít různé výstupy, pokud dojde k nové finanční krizi nebo pokud dojde k nějakému externímu eh, šoku. Eh, děkuji vám, pane Stojane. Vy pocházíte mm, z oblasti podnikání a máte velkou zkušenosti. Pan Sand, já budu rád, až eh, budete součástí našich diskuzí. Vy jste byli premiérem Malty, napsal jste eh, velmi zajímavou knihu o euro a o evropských záležitostech. Budeme diskutovat o úloze veřejného sektoru během 21. století. Ano, samozřejmě v oblasti dopravy a energie souhlasíme, že někdy za určitých eh, podmínek je zapotřebí státní podpora, ale na druhé straně Nemůže to být eh, eh, příležitost, aby se používaly veřejné finance, aby se stavila infrastruktura, když neexistuje poptávka ze soukromého sektoru, protože to jsme viděli třeba, že v některých eh, zemích je třikrát více letiš, než je opravdu potřeba. Já souhlasím v tom, že národní kompetentní orgány jsou součástí té veřejné služby, které musí vláda poskytnout, aby existovaly rovné podmínky pro všechny v rámci hospodářské soutěže. A můj kolega Sander Lunes a e, můj přítel, my jsme z těch evropských národů, které jsou otevřeny obchodu a historicky jsme byli e, proti e, socialismu a špatné zprávě. E, v minulosti přirozeným způsobem eh, jsme dospěli ke konzenzu, eh, jak nahlížíme na ekonomiku a jsem velmi rád, když budete součástí diskuse. Asi máte pravdu, že hovoříme příliš mnoho o Google a že bychom mm, měli být obezřetní, když ukazujeme prstem na společnosti. Ale zdá se, že o tomto hlasovalo 600 poslanců a že jsme tedy dospěli k potřebě jmenovat Google. Já plně chápu, že to není hezké jmenovat eh, země či společnosti ve zprávách, ale pokud existuje valná většina, no tak je to potřeba pokud eh, by všichni poslanci hlasovali proti eh, jmenování Google v těchto zprávách, tak jakožto demokrat bych, bych s tím souhlasil. A k tomu, co řekla Paloma López eh, Bermecho, já souhlasím s tím, co říkáte, alespoň eh, s tím, co se děje v energetice. Protože proč tolik proč potřebujeme tolik eh, importované ropy a plynu, když my v našich zemích rozvíjíme obnovitelné zdroje. Například ve Španělsku je osmkrát méně fotovoltaických elektráren než v Německu. A opakuji, Německo má dnes osmkrát více fotovoltaických elektráren v Německu. Osmkrát více než ve Španělsku. A proč? Protože Německo odvedlo práci s cílem pomoci malým a středním podnikům podpořit rodiny tak, aby pracovali na nových zdrojích čisté energie. A v některých členských státech pořád eh, existují eh, protekcionistická opatření, jsou tam oligopoly a v těchto zemích jsou nejdražší ceny za energii. A to podkopává hospodářskou eh, konkurenceschopnost pro malé a střední podniky a ochuzuje to rodiny. Brusel, dávám jednu statistiku. Je tady počasí, jak je vidíte za oknem. Loni Brusel instalovalo instaloval více fotovoltaických elektráren než celé Španělsko. A Španělsko má jednu z největších eh, ploch a má k tomu podmínky. My jsme tedy v situaci, kdy eh, Evropa produkuje tady tato neuvěřitelná fakta čísla. Je tady tedy mnoho práce pro Evropskou komisi. V tom určitě můžeme souhlasit. A to, co jste tady Eh, řekla o těch eh, oligopolech, tak to existuje eh, v různých odvětvích a jakým způsobem můžeme zajistit, aby se trhy prohloubily a otevřely a aby malé a střední podniky a zemědělci mohli přežít. Vítám vaše připomínky a doufám, že odvedeme dobrou práci a že předáme signál komisi a občanům, kteří se nás každý den ptají, co děláme v této oblasti. Pane Stolojane, vy máte otázku? Pane předsedo, pokud je tu někdo z Evropské komise, mě by zajímal jejich názor, pokud jde o návrh ve zprávě vytvořit si časový rámec pro antitrustové vyšetřování. Jaký je názor komise? Uh, okay, uh, thank you very much. Ano, děkuji. Chci poděkovat panu Tremosovi za tuto zprávu, kterou jsme si s velkým zájmem přečetli. Také bereme na vědomí všechny poznámky, které jsme si vyslechli v této rozpravě. Pokud jde o stanovení limitu pro antitrustová vyšetřování, ta komise je toho názoru, že to asi není nejlepší způsob. Už máme nějaké nástroje, které mohou pomoci dosáhnout rychlejších rozhodnutí a snažíme se tyto nástroje využít do maximální míry. Hovořím například o urychleném postupu pro kartely. To nám může toto řízení, urychlené řízení zrychlit čas o dva roky. Také v některých případech ta rozhodnutí mohou být přijímána, pokud jde o volnou soutěž, máme také šetření našeho sekretariátu. Tam eh, máme zvláštní know-how, které může být eh, využíváno velmi efektivně, ale zároveň čelíme velké nekomplexnosti v případech eh, volné soutěže a také máme co nejvyšší standardy, pokud jde o dodržování práva na obranu žalovaných stran. Myslíme si tedy, že stanovení časového limitu by asi nebylo nejefektivnější způsob, jak dosáhnout rychlých a kvalitních rozhodnutí. Další způsob, jak urychlit vyšetřování, by samozřejmě bylo zajistit, že DG Competition má adekvátní zdroje a v tom smyslu bychom eh, uvítali vaši podporu. Vítáme také podporu parlamentu, aby se zajistili odpovídající zdroje a nezávislost eh, národních orgánů pro hospodářskou soutěž. Díky tomu by také jednotný trh lépe fungoval ve prospěch evropských občanů a podniků. Myslím, že to je vše. Děkuji. Děkuji. Jestli zpravodaj ještě, ale opravdu stručně. Jen 30 vteřin. Já chápu rostoucí složitost případů v oblasti hospodářské soutěže. Ale musíme to vyvážit s tím, že bychom nezacházeli na opačnou stranu. Samozřejmě podniky mají právo na obranu, ale nemůžeme akceptovat, že projednávání nějakého případu bude trvat deset let, protože konkurence je zničena, malé a střední podniky musí zavírat. A v podstatě se vytváří stoprocentní monopoly. Takže musíme dosáhnout rovnováhy mezi tou složitostí, kterou jste zmínila, a, a tím časem. Zdá se, že zatím komise potřebuje neomezený čas k tomu, by přinesla řešení. Děkuji. Takže časový rámec. Pozměňovací návrhy do 20. listopadu do 12 hodin. Pozměňovací návrhy se budou projednávat v lednu, zatím ještě nemáme přesné datum, to vám sdělíme co nejrychleji a hlasovat v Ekonu se bude v únoru, ještě zatím nemáme datum, a potom tedy plenární zasedání, to datum vám samozřejmě bude sděleno. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům a samozřejmě komisi. A teď bod číslo. To je moje část. Bod 6 a 7, teď tedy bod 6. To jsou tady dvě stanoviska. První je, já jsem tedy zpravodajem za předsednictvo pro oba dva, obě dvě tato malá stanoviska. Teď musíme tedy projednat pozměňovací návrhy. První stanovisko. Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují komisi při výkonu prováděcích pravomocí. Já už jsem minulý měsíc eh, představil svůj návrh stanoviska k tomuto návrhu komise, kterým se mění takzvané nařízení o komitologii, takže nebudu opakovat eh, to, co je tam napsáno. Já už jsem to tady prezentoval. Hlavním cílem je zvětšit transparentnost. Chci poděkovat za těch deset pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Většina těch pozměňovacích návrhů jde v podstatě stejným směrem. Jde především o zvýšení transparentnosti v průběhu celého postupu, a to jak ve výboru, tak na úrovni odvolacího výboru. To vše tedy je vítáno, když se uvědomíme, jak důležité je pro Evropský parlament, aby tedy rozuměl stanovisku hlasujících členských států a jejich důvodům. To zdůrazňujeme také tom nařízení o provádění interinstitucionální dohody a zdokonalení tvorby právních předpisů. Pak zde máme ještě otázku registru a informací, které jsou v tom obsaženy. Pana Eichhouta tady nevidím. Já tady mám jisté pochybnosti o jeho pozměňovacích návrzích, které předložil. To jsou číslo 7 a 11. Ty by de facto, myslím, vyprázdnili ten návrh komise. Jehož cílem je vyhnout se jakémukoliv stanovisku. To podle mě zachází až příliš daleko, ale jsem samozřejmě připraven vyslechnout si názor kolegů na toto téma i na další aspekty které se týkají jak pozměňovacích návrhů, tak dalších bodů, které chcete předložit k naší pozornosti. První řečník tady není, Ivana Malatěč, takže dám slovo ke Swinburne za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Jak jste říkal, je zde jen velmi málo pozměňovacích návrhů, dva z nich jsou mé. Takže jsem ráda, že mohu říci, že EKR podpoří, protože my si myslíme, že transparentnost je užitečná a že uděláme svůj kus práce. Z mého pozměňovacího návrhu 16 vidíte, že chci zajistit, že legislativní pokus na úrovni 1 se správně odrazí na úrovni 2. Což je tedy záměr tohoto pozměňovacího návrhu. Pokud jde o sedmičku a jedenáctku, tak tam si nejsem úplně jistá, jestli souhlasím s interpretací zeleného kolegy, pokud jde o hlasovací pravidla. Já si myslím, že podporují účast při rozhodování, ale také by mě zajímalo, proč on by to chtěl vypustit, proč si myslí, že je to nejlepší způsob. Děkuji. Děkuji. Další řečníky tady nevidím. takže já se pokusím s nimi promluvit při přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji, Kej, za to, že jste předložila pozměňovací návrh 16. My si myslíme, že ten základní akt by měl být v souhledu s legislativou a že ten obsah by měl odrážet záměr, ale někdy jsou tam úvodní ustanovení, takže je mi úplně jasné, co ti myslíte a já se nad tím zamyslím, v principu s vámi souhlasím, že to je jasná povinnost, která je zakotvena ve smlouvách prostředky, působnost a hranice přenesených pravomocí. Kalendář vypadá následovně. 9. to bylo dnes, hlasování ve výboru Ekon 20. listopadu, pak ještě nevíme, kdy budou hlasovat v tom příslušném výboru. A teď další zpráva. To je další stanovisko výklad a provádění interinstitucionální dohody o dokonalení tvorby právních předpisů. 10. října jsme se sešli, já jsem tam prezentoval svůj návrh stanoviska také k této záležitosti. Jsem rád, že někteří z vás se projevili zájem i o tuto zprávu, o toto stanovisko a předložili pozměňovací návrhy. Je jich 23 já bych rád vám všem poděkoval za to, že jste přispěli ke zlepšení této zprávy. Musím říci, že obecně hodnotím pozitivně ty pozměňovací návrhy. Všechny v podstatě podporují linii návrhu stanoviska. Chtějí posílit institucionální spolupráci. Většina tím, že budou vymáhat pozici EP, jiní chtějí zmírnit, takže to si ještě musíme prodiskutovat. Obecně jsou ty pozměňovací návrhy slučitelné, takže by nemělo být těžké dosáhnout kompromisu. Nicméně je pravda, že u některých pozměňovacích návrhů je ještě prostor k diskuzi. Některé jsou ambiciozní, já si mi, s nimi v zásadě souhlasím, ale uh, abychom tedy také zajistili dostatečný konsenzus eh, v tomto výboru. Na to se musíme také zaměřit. Pana Martušela tady nevidím. Nevím, jestli Kej za pana Foxe chce vystoupit. Já vám znovu děkuji, budu zase velmi stručná. EKR může podpořit řadu předložených eh, návrhů, především ty, kteří chtějí zlepšit postup, transparentnost a také legislativní kontinuitu mezi úrovněmi 1 a 2. Další přidané odkazy na relevantní závazky v rámci IIA nám také připadají důležité. Podporujeme také větší transparentnost a samozřejmě třístranná jednání. Děkuji. Děkuji. Je tady ještě nějaký jiný kolega, který se chce vyjádřit k této věci? To je trochu bilaterální diskuze, ale přesto užitečná. V každém případě některé z těch pozměňovacích návrhů jsou velmi jasné sami o sobě. A jak jsem říkal, já se pokusím navázat kontakt se stínovými zpravodaji a pokusíme se dosáhnout rozumných kompromisů. Kalendář eh, vypadá následovně hlasování ve výboru 21. listopadu a zatím ještě nevíme, kdy se bude hlasovat v příslušném výboru. Two points, eight and nine. No teď jsme u bodu 8 a 9. Je to směrnice o právním a operačním rámci Evropského elektronického průkazu služeb <clears throat> a potom to příslušné nařízení Příslušný výbor je, jak víte, IMKO, ale my máme na starosti stanovisko k, tomuto, k této zprávě. Zpravodajem je pan Ludvíkson, takže Ole, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěl poděkovat kolegům za všechny pozměňovací návrhy, které mi poslali. Eh, ty eh, připomínky byly velmi zajímavé a užitečné, ale jsou tady také značně rozdílné názory. Několik ten návrh chtěl posílit, <clears throat> několik eh, jeho chtělo spíše oslabit. Ale můj postoj, se, můj postoj se nezměnil. Já si myslím, že jsou tady pořád důvody ptát se, jestli tento návrh přináší nějakou přidanou hodnotu. Panuje také určitá nejistota ohledně postojů politických skupin k tomuto návrhu. To také eh, reflektují ty pozměňovací návrhy. Já jsem některé předložil. Myslím si, že by se tím stížila možnost zakládat ty skránkové společnosti a dopouštět se daňových úniků, ale potom jsou tady, je tady, tady to pojišťovnictví. A různé skupiny mají na ten návrh komise různý názor, chtěli by to zamítnout. Takže bylo dobře si to vyjasnit ještě předtím, než tomu budeme pokračovat. U některých problematických bodů už došlo k dohodě, například jedna z těch věcí se týká vyloučení stavebnictví z těchto služeb e-card. Někteří zase mají pocit, že to neomezené trvání platnosti té karty je problém. A já doufám, že se podaří najít kompromis. Ten čas na to je tak krátký, že členské státy nemají možnost to, ty žádosti řádně posoudit. Myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, co by bylo rozumné, ale ty lhuty, které tady komise eh, stanovuje, jsou příliš krátké. Takže proto někteří navrhují jejich eh, prodloužení. Co se týče poskytování pojištění. A mnozí eh, by to chtěli vyloučit, někteří by to chtěli trochu změnit. Já si myslím, že bude obtížné tyto postoje sladit. Byl bych ale rád, bychom o tom mohli diskutovat a našli nějaký společný pohled na věc. Děkuji vám, pane předsedo. Já samozřejmě si velmi rád vyslechnu to, co k tomu budou stínoví zpravodajové mít. Děkuji, říká pan předseda. Uvidíme, eh, kolik jich je tady přítomno. E applicazione Takže k čemu vlastně? European Service e-card. Sì, grazie. Děkuji. Já děkuji zpravodaji za práci na tomto tématu. Je to důležitá, velká výzva. Jsou zde protichudné názory, když se tak podíváme kolem sebe, musím říci, že mým cílem je pracovat a předložit návrh. Já si myslím, mhm. že můžeme vylepšit text a mít strukturované stanovisko, které bude schopno přispět konstruktivně. Při prezentaci jsme si vyslechli různé názory. Je to spousta citlivých bodů, na kterých musíme pracovat, abychom dosáhli lepšího textu. Například trvání. Zatím eh, je ten průkaz platný věčně. My bychom chtěli, aby to bylo nejdříve tedy platné tři roky a aby to bylo potom možno obnovit na dalších deset let. Pak je zde otázka stavebnictví. To by se podle mě mělo výjmout. Stavebnictví je jeden z nejuzavřenějších eh, sektorů vůči konkurenci v rámci EU. Nicméně tam se opravdu pracuje na konkrétním místě, je to vázáno na konkrétní místo, na rozdíl od jiných eh, sektorů. Já se na to zaměřuji ještě příští týden. Eh, budeme pracovat i s dalšími stínovými zpravodaji. Já jsem totiž viděl i další pozměňovací návrhy kolegů z mé frakce, kteří by chtěli Eh, se vzdát kompetence na toto téma. Já samozřejmě se podřídím tomu, co rozhodne výbor, ale pokud jde o mě, tak já bych rád podpořil kontinuitu práce, ale jak říkám, pochopitelně se podřídím tomu, co bude výsledkem práce komise. Děkuji pan Ožuk za EKR. Děkuji, pane předsedo. Kolegové a kolegyně frakce EKR pozitivně hodnotí to, že bylo předloženo více než 120 pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu. A souhlasíme také s tím stanoviskem, že v návrhu komise je spousta míst, které se dají zlepšit. Frakce EKR složila pozměňovací návrhy, které se týkají jasnosti používaných definic a také právní jistoty. Zároveň chceme také podpořit ty pozměňovací návrhy jiných frakcí, které ohraničují platnost eh, te, toho průkazu z neomezené na určitou omezenou platnost, například čtyři roky, které se potom dají prodloužit eh, na 10. To je otázka další podrobné diskuze na setkání stínových zpravodajů. Eh, chápeme samozřejmě obavy přijímajících členských států. Chceme také eh, přijmout ten pozměňovací návrh, který prodlužuje reakční dobu na předloženou žádost. Potom také ta firma by měla mít minimální právní subjektivitu, protože bychom se chtěli vyhnout daňovým podvodům a fiktivním firmám. Ten směr je dobrý, ale je tam spousta věcí, které se musí ještě dopracovat. Hodně pozměňovacích návrhů funguje jako torpédo, chce vlastně podkopat eh, celý návrh. Například návrh na to, aby přijímající stát mohl své volně rozhodovat o tom, zda tu firmu přijme nebo nepřijme. To rozhodně není předmětem kompromisu ani diskuze. Na závěr bych rád řekl, že zpravodaj může počítat s podporou frakce EKR v zájmu zvyšování právní transparentnosti, srozumitelnosti návrhu, aby zde byly tedy bezpečné postupy a aby se také omezily daňové úniky a fiktivní firmy a rozhodně nepodpoříme ty pozměňovací návrhy, které podkopávají samotný návrh, který my považujeme za velmi důležitý pro evropský vnitřní trh. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Alda tady nevidím. Paloma López Bermejo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vytvoření eh, trhu v Evropě se službami eh, vyžaduje spravedlivé podmínky pro zaměstnance a zaměstnavatele, aby existovala vysoká míra důvěry a spolupráce mezi členskými státy. To je něco, co Evropská komise musí zohlednit, protože jinak dojde ke fragmentaci vnitřního trhu a k jeho narušení. Tady toto nařízení, tady tato směrnice není Uh, užitečná. Máme problémy s transpozicí, třeba ve Španělsku jsme svědkem toho, že se velmi špatně aplikovaly směrnice o pozemní dopravě a proto ty uh, firmy, které fungují jako schránka, tak stále dále fungují. Potom, co se uh, týče E, nástroje, jako třeba je IMI pro výměnu informací, e, jsou zastaralé a proto se nemůžou e, prověřit informace o poskytovatelích z druhých zemí. Mm, je nedostatek inspekcí a sankcí, což je také nedostatek, pokud jde o boj proti dumpingu sociálnímu. Problém je v tom, že členské státy nemůžou také mm, zrušit licence, které poskytuje jiný členský stát přesto, že existuje zneužívání vnitřního trhu. A e, to potom vede ke snížení důvěry občanů e, v tento vnitřní trh. Proto my jsme proti tomuto návrhu. Thank you. Děkuji. Je tady ještě jedna žádost o slovo, Pervanš Beres. Děkuji, já jsem nechtěla celé dopoledne vystoupit, ale tady si to neodpustím. Eh, podíval jsem se na ty pozměňovací návrhy, je tam několik z nich, které chtějí odmítnout celý ten návrh. A to včetně těch návrhů, které eh, odmítají to, co je v jádru kompetence našeho výboru, což je pojišťovnictví. Z našeho pohledu je to velmi nevhodné. Takže si myslím, že předtím, než začneme jednat o těch kompromisech, tak bychom ještě měli prověřit eh, kompetenci v oblasti pojišťovnictví, jestli tedy to spadá eh, do kompetence našeho výboru. Já bych chtěl vyzvat našeho pana zpravodaje, aby se zabýval i tím tématem pojišťovnictví. Proto také jsme byli požádáni o stanovisko. Nicméně já tady nevidím nějaké životaschopné řešení ve současné situaci. To z důvodu, který asi potřeba připomenout, a sice, že to, co nám komise navrhuje, je udělat otočku o 180 stupňů eh, v této oblasti, protože až dosud se tady požadovala harmonizace. A teď se navrhuje vzájemné uznávání bez jakékoliv ekvivalentnosti. A pro mě, pro náš výbor, pro tu naši oblast působnosti, bychom to z toho titulu měli odmítnout a v důsledku toho u toho zbytku věcí, které do naší kompetence nespatají, bychom se do toho zasahovat nutně nemuseli, mohli bychom to ponechat dost výboru, ale to je jediná věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. Thank you very much. Please. Děkuji, pan zpravodaj má slovo. Děkuji. Jak všichni chápete, není rozhodně jednoduché sladit všechny tyto rozdílné názory. Spousta lidí má různé názory na to, jak postupovat dál. Ale myslím, že co je evidentní, je to, že bychom se měli držet kompetencí výboru ECON. Na příští schůzce stěnových zpravodajů bych eh, rád eh, diskutoval Eh, o těchto věcech. Myslím, že si v tom musíme zjednat trochu jasno. Není rozhodně jednoduché přijmout nějaké rozhodnutí, ale jak obvykle, jak obvykle, budu velmi otevřený vašim názorům. Já samozřejmě na to mám nějaký svůj vlastní názor, ale eh, eh, rád se poslechnu vaše názory a těším se na pokračování této debaty, kterou potřebujeme. Thank you very much. Um, timetable. Uh... Teď je tedy časový harmonogram hlasování na Ekonu 4. listopadu. Ne. Eh, prosince se opravuje pan předseda, protože 4. listopadu to bychom asi těžko stihli. další schůze 20. listopadu ve 3 hodiny a pokračovat ta schůze bude i následující celý den. Děkuji vám.